to interpret the words of your committee chairman in a more diplomatic manner. Very much. Mnohokrát děkujeme. Takže bude i nadále vedoucím sekretariátu IMCO a uvidíme, jak to dopadne, až, se, až přijde na trvalé jmenování. Hodně štěstí. A druhé rychlé sdělení. V úterý večer jsem dostala za parlament ocenění, převzala jsem ho vaším jménem. A totiž šlo o šampiona pro spotřebitele za rok 2012 u, pro, pro nový globální program hodnocení. A týká se to toho, co dělali europoslanci před 20 lety, když se europoslanci zabývali testováním, bezpečnostním testováním nových automobilů. A díky zásahu europoslanců a parlamentu zavedli bezpečnostní testy, které hodnotí nejenom přední náraz, ale také boční náraz. A údajně toto zachránilo tisíce životů v posledních 20 letech. Připomíná to, že to, co děláme, má skutečný dopad na životy lidí. A chtěli nám, chtěli nás ocenit eh, tímto spotřebitelským oceněním. A já jsem jménem parlamentu těm, kteří tam byli a, a byli tam také někteří z těch, kdo se zabývali těmi předpisy. Říkala jsem, že v tomto parlamentu i nadále dáváme bezpečnost na první místo. Podrobně se zabýváme technickými požadavky a normami. V poslední době šlo o brzdné systémy pro lanovky, tím jsme se zabývali hodně podrobně a neustále se budeme snažit eh, ošetřit detaily abychom sloučili jak bezpečnost, tak zájmy výrobců. A já doufám, že někdo to ocenění přinese, abyste se na to mohli podívat a případně se na to s tím vyfotografovat, když to budete přát. Dobře, takže teď přejdeme k hlasování. A ještě jedna poznámka k hlasování, než začneme. Tentokrát jsem k tomu nic neříkala, nicméně, pokud máte hodně skupin, nebo pokud se hodně skupin dohodne na nějakém pozměňovacím návrhu, tak by to neměl být kompromis. Kompromis se týká slučování jednoho nebo více pozměňovacích návrhů. To bychom si měli potvrdit. Takže první zpráva se týká EEA a Švýcarska, zpravodaje András Šváb a přitom přímo k hlasování. EHP Švýcarsko překážky velemu provedení vnitřního trhu. Implo 1. Kdo pro, proti, Zamítnut. 11 pro, proti, zamítnut. 10 pro, proti, přijat. 12 pro, proti, zamítnut. 13 pro, proti, přijat. 14 pro, proti, přijat. 16 pro, proti, přijat. 15 pro, padá, pardon, 17. Ústní pozměňovací návrh pro, proti, přijat. 18 pro, proti, padá. 19 pro, proti. Prověříme. Nemáte hlasovací kartu? Takže toto prověříme. Máme o jeden hlas navíc ELS. Hotovo? Takže padá 21 ku 15. Kde jsme teď? 20. Pro, proti, padá 22. 23 padají, 21 ne, padá. Ano, omlouvám se, 22 a 23. Já musím zpomalit pro, proti, přijat. 21 padá. Kompromis 1 pro, proti, přijat. 28 pro, proti, přijat. 30 pro, proti, zamítnut. 29 pro, proti, přijat. 32 pro, proti, přijat. 33 pro, padá. 31 stažen, 34 pro, proti, zamítnut, tedy padá. 34 padá. Odpadá. 35 a 36 s ústním návrhem pro, proti, přijat. 37 pro, proti, padá. 38 pro, přijat. 40 pro, proti. Při, přijat 41 pro, proti. Padá 42 pro, proti. Padá 43 pro, proti, padá. 44 pro, proti, padá. 45 pro, proti, padá. 49 pro, proti, padá. 50 pro, pro, proti, přijat. 51 pro, proti, vypadá. Ample 3 pro. Proti. Padá. Kompromis 2 pro. Proti. Přijat. 57 pro. Proti. Padá. 59 pro. Proti padá, 60 pro, proti, padá, 68 pro, proti, přijat, 46 ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, přijat, Ample 6 pro, proti, přijat, 61 pro, proti, přijat, 62 pro, proti, přijat. Kompromis 4 pro, 3, kompromis 3. Už je skoro léto. Pro, proti, přijat. Ample 4, ne, kompromis 4 pro, proti, přijat. 65 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, přijat, 66 pro, proti, přijat, 67 pro, proti přijat, MPL 9 pro, proti přijat. Právní zdůvodnění 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, 3, 6, 8, prostě zároveň pro, proti padají. Návrh 4, 4, 5 a 7 pro, proti přijaty. A závěrečné hlasování. Two more. One more. Ještě jeden. Okay. 28. 29. 28, 29. Výborně, Andrásy.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 Takže další hlasování se týká přijetí doporučení pro druhé čtení ke zprávě Jakoncáry o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráce s komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů. Budeme hlasovat elektronicky, ano. půjde o prostou většinu. Zřejmě to bude víc než dvě třetiny. Ještě tři, aby hlasovali, prosím. Okay, close it Uzavřeme hlasování. 35 pro, 2 proti a jeden se zdržel. Děkujeme. Takže, abych to shrnula, jde o boj proti podvodům na celnicích. Mnohokrát přejeme. A nyní zpráva Marlín Mici. Je to stanovisko ke zprávě výboru Jury o společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem. just show you your award before you start. So there you go. It's very heavy. That's what you received. <coughs> Pass There you go. Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu 116, kterým se zamítá celý návrh. Kdo je pro? Proti? To prověříme. Okay, so that was, that's... Takže tento návrh byl zamítnut 15 k 22. Návrh 148 pro, proti, zdrželi se, padá 161 a 241 pro, proti, zdrželi se, přijat, no přijaty. Teď 144 pro, proti, zdrželi se, přijat. 145 pro, proti, zdrželi se, padá. 146 pro, proti, zdrželi se, padá. 48 a 147 pro, proti, zdrželi se, padají. 49, 149 pro, proti, zdrželi se, Přijat. 151 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 154 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 66 pro, proti, zdrželi se, padá. 156 pro, proti, zdrželi se, přijat. 67 pro, proti, zdrželi se, padá. 158 pro, proti, zdrželi se, přijat. 159 pro, proti, zdrželi se, padá. 160 pro, proti, zdrželi se, padá. Ne, pardon, přijat. 163 pro, proti, zdrželi se, přijat. 165, pardon, 164 nejprve pro, proti, zdrželi se, přijat. 165 pro, proti, zdrželi se, přijat. 169 pro, proti, zdrželi se, padá. Kompromis 6. Kom, kompromis, ne. Sto šedesát sedm pro, proti, zdrželi se, padá. A 168 pro, proti, zdrželi se, padá. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se. Padá. Přijat, přijat, omlouvám se. Takže teď jdeme na 175 pro, 175 pro, proti, to prověříme. 175. 175. Prověřujeme. 175. Check. Three more. Close. Falls. Takže padá. 177 pro, proti, zdrželi se přijat, 178 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijat. 183 pro, proti, zdrželi se padá. 184 pro, proti, zdrželi se přijat. 186 pro, proti, zdrželi se padá. 188 pro, proti, zdrželi se, padá. 189 pro, proti, zdrželi se, zdrželi se, padá. 81 pro, proti, zdrželi se, padá. A teď až 193 pro, proti, zdrželi se, padá. 195 pro, proti, strželi se. Padá. Kompromis 9 pro, proti, strželi se. Přijat. Kompromis 10 pro, proti, strželi se. Přijat. 202 pro, proti, strželi se. Padá. 203 pro, proti, strželi se. Omlouvám se. 203. Pro, proti, zdrželi se. Padá. Kompromis 11. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. A teď 213 a 214 společně pro, proti, zdrželi se. Přijaty. Takže teď 218 pro, proti, zdrželi se padá. 219 pro, proti, zdrželi se. Padá. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 224. pro, proti, zdrželi se. Přijat. 225 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 226 pro, proti, zdrželi se. Padá. 228 pro, proti 228 pro, proti, drželi se, padá 229 pro, 228 prověříme. Prověříme. 228. Yeah, it's Carried, sorry. Přijat, omlouvám se mnohokrát, děkuji. 229 pro, proti, zdrželi se, padá, 230 pro. 229 Aha, takže celý článek 21 byl vypuštěn, takže už ho nemůžeme pozměnit. Takže návrhy 229, 230 a 231 už teď odpadají. Omlouvám se, jestli to nebylo jasné v seznamu. So we move on the... Takže teď návrh 233 pro, proti, zdrželi se, přijat. 235 pro, proti, zdrželi se, přijat. 223, 236, ne, 238, 238 pro, proti, zdrželi se, přijat. 239 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 240. Dvěstě čtyřicet také odpadá. 242 hlasování amblok až 243 pro proti zdrželi se přijaty. A 120. 144 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 1. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijat. Můžeme to prověřit? Sorry. Omlouvám se. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že to prošlo. Prověříme. Ano. 121 pro, proti, zdrželi se přijat. 122 pro, proti, zdrželi se přijat. 123 pro, proti, zdrželi se přijat. 123? Omlouvám se, nebylo to úplně jasné. 123 proti. Dobře, takže padá. Omlouvám se. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 14 pro, proti, zdrželi se padá. Návrh 18 pro, proti, zdrželi se padá. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijat. 139. To je v druhé polovině stránky. Pro, proti, drželi se. Padá. Prověříme to. Prověříme to. Ještě dva hlasy. Padá. 141 pro, proti, zdrželi, omlouvám se, 143 pro, proti, zdrželi se, padá. A hlasování o celém návrhu. Dobrá otázka. Ten byl zamítnut. Byl zamítnut. Hlasovali jsme a byl zamítnut. Je to v záznamu, je to v záznamu. Hlasovali jsme a zamítli jsme ho. Děkuji. Um, the final vote on... Takže závěrečné elektronické hlasování o celé zprávě. Okay, close the vote. Uzavíráme hlasování, ještě tady jeden hlas. Takže 21 pro a 17 proti a jeden se zdržel. Marlene, would you like the floor? Marlene, chcete slovo? Trošku klidu pro zpravodajku, prosím. Marlene Mritzi, would like Marlene Mritzi, si chce vzít slovo, já budu stručná, paní předsedkyně. Um, Děkuji za slovo. Chci poděkovat všem, kteří spolupracovali eh, na této zprávě. Ti, kteří s ní souhlasili, i ti, kteří s ní nesouhlasili, je za námi hodně práce. Přijetí této zprávy znamená, že je zde možnost eh, eh, zneužívání akcionářů a já si myslím, že tady eh, tedy účel nesvětí prostředky. My jsme souhlasili s polem působnosti té zprávy, ale ne eh, souhlasili jsme s tou možností zneužívání, tak jak eh, to nakonec vyplynulo z kompromisu a takže, jak jsem řekla, účel je sice dobrý, ale prostředky jsou špatné. Já tedy sama se nemohu s tím stotožnit a prosím, stáhněte moje jméno z toho. Takže já tak, jak to chápu, jak to chodí normálně, já lituji, já vím, že to je obtížná chvíle, ale normálně je to tak, za takových okolností je, že, eh, eh, že v podstatě eh, se tedy zpravodaj převezme tu zprávu předsedy a chceš někdo ze stínových se vyjádřit k tomu, jak to bylo ano. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří se zapojili do práce na zprávě a především chci poděkovat všem poslancům a náhradníkům, kteří podpořili tuto zprávu, protože já si myslím, že je to důležitá zpráva pro zlepšení zaměstnanosti a podnikatelského prostředí v Evropské unii. A já bych rád eh, i nadále diskutoval s těmi, kteří nesouhlasí a nadále budu eh, spolupracovat s těmi, kteří eh, nesouhlasí tedy a mm, skutečně jsme se hodně ponaučili a já chci poděkovat za pomoc a podporu všem a podle mého soudu to není konec a já budu v kontaktu se všemi ještě před plenárním zasedáním. Děkuji. Děkuji. Jenom, aby to bylo jasné, až, eh, mm, tak, takže teď eh, samozřejmě předseda musí převzít tu zprávu na zcela neutrálním základě, to znamená všichni stínoví zpravodajové, já doufám, že nadále budou pokračovat ve spolupráci tak, jak se jak patří na stínovým zpravodajům. A teď jedn, máme pouze jedno hlasování eh, o zprávě pana Busoje o obchodování s tuleními výrobky. Kdo je pro, musíme elektronicky hlasovat. Okay. Good. Dobře. <laughs> Uzavírám. 33, 2 proti. Thank you very much. For those of you who are not staying for the rest this morning. Takže eh, mm, takže vlastně to je eh, všechno hlasování před létem, ale máme teď 15-minutovou eh, přestávku, protože naši experti, kteří přijdou, aby představili studii o regulaci jednotného trhu, ne, už jsou tady. A... So, ladies and gentlemen, for those of us... Dámy a pánové, eh, takže takže my bychom rádi přešli k dalšímu bodu, abychom mohli skončit, takže eh, ten, prosím, posaďte se co nejrychleji. Prosím, posaďte se co nejrychleji. So that we can have our presentations from our expert guests. Tak, abychom si vyslechli prezentaci našich hostů, expertů. Thank you. Thank you. Děkuji, děkuji. Máme studii o eh, regulaci jednotného trhu a byla, eh, jako výborně požádal, abychom eh, my zde máme zprávou Fanboysud, jak zlepšit regulaci jednotného trhu. A tato studie tedy byla připravena třemi experty z London School of Economics a Patrice Muller Sean Jones a Laura Koch. A dnes tady jsou. A Sean, pokud se nemýlím, má asi 15 minut na prezentaci a poté budeme mít čas na otázky. Máme asi hodinku, takže prosím. Ano, také chci informovat, že i tyto slajdy jsou k dispozici online takže můžete si je, když tak, stáhnout do vašich zařízení, pokud na ně nevidíte. Děkuji. Takže velice stručně dovolte, abych představil strukturu celé prezentace a mm, velice stručně vám nastíním kontext, ve kterém ta studie byla připravena a poté vám řeknu, jak je to s politickým cyklem jeho výkonností a jaké máme návrhy a dále Mm, budu hovořit o výkonnosti nástrojů řízení jednotného trhu a nakonec navrhnu způsob eh, pro vytvoření konsolidovaného systému inteligentní regulace jednotného trhu. Takže kontext. V podstatě tato studie vyplývá ze dvou předchozích studií, které eh, připravil politické oddělení. První byla studie o eh, politickém cyklu mm, pro vytváření digitálního jednotného trhu a jeho výkonnosti. Tam šlo o to, že je třeba více vyhodnocovat dopady a eh, provádět více kvalitativní analýzy, mít lep, kvantitativní analýzy, mít více údajů, podkladů a to nám všechno ukázalo, že mm, eh, hodnocení dopadu a eh, vůbec práce s daty, že byla chabá, i, eh, že, a že tyto studie jsou nezbytné pro růst vnitřního trhu a je třeba dát prioritu vnitřnímu trhu, což je motor růstu, i je třeba provést takové zlepšení aby skutečně legislativa jednotného trhu byla řádně transponována a implementována a prosazována. I máme eh, různé aktivity Evropské komise, mm, které vylepšily především nástroje řízení jednotného trhu a především i takzvaná online scoreboard. A nedávno eh, mm, byla připravena studie balíček Better Regulation 21. května. Byla vyhlášena tato studie. Parlament také přijal usnesení eh, v únoru 2013 s doporučením komisi, aby hm, přijala nástroje řízení jednotného trhu. Pokročíme k dalšímu slajdu. Takže velice stručně co to je ten politický cyklus, který se opírá o výkonnost. Zde máme různé možnosti, jak ho reprezentovat. My jsme si vybrali takový typický graf, který zahrnuje celou řadu klíčových prvků. A obecně ten politický cyklus eh, se zaměřuje na konkrétní typy politik a my říkáme, že by ty politiky eh, a důvody těch politik měly být jasně vysvětleny, jasně třeba formulovat cíle, je třeba vyhodnotit různé alternativy, a potom také je třeba rozhodnout, kterou politiku si zvolit, na základě hodnocení dopadu, které musí být co nejvíce kvantifikované, podložené čísly a potom, pokud jde o realizaci politiku, politiky, tak je třeba mít systém pro vyhodnocování té politiky, jak fungovala, tedy systém vyhodnocování ex post, co fungovalo, co nefungovalo, a potom vyvodit ponaučení z tohoto hodnocení a ta ponaučení musí potom zpátky mm, eh, být vstupem do mm, toho cyklu a tím se uzavírá. Takže to, tento proces zvyšuje i zodpovědnost vlád a snáze se vyhodnocuje, zdali ty politiky, které vlády zavádí, zdali fungují a zdali dosahují svých cílů. Eh, název té studie je Smart Regulation, inteligentní regulace. A co tím míníme tímto termínem inteligentní regulace? Je to eh, takový cyklus, tento cyklus, který se vytvoří jako základ pro přijímání předpisů, tedy pro regulaci. A to i vychází z definice ze sdělení komise z roku 2010 a komise také i tam doplnila, že inteligentní regulace je sdílenou odpovědností institucí a také by měla vzít do úvahy názory dotčených organizací. A budeme pokračovat s dalším slajdem. A co my navrhujeme ve zprávě, je, že eh, je třeba zavést další fázi do tohoto cyklu. Je třeba mm, přidat další fázi a my tomu říkáme fáze strategického programování. A základem tohoto je, že e, strategie, takové ty na vysoké úrovni, ty obecné, mají samozřejmě velký vliv na ten typ politik, které se poté realizují. A zdá se, že ty obecné strategie na vysoké úrovni často nejsou doprovázeny jasným hodnocením, proč ta strategie se navrhla a jaký má být potenciální efekt takové strategie. Takže navrhujeme, aby se ten cyklus rozšířil, aby se tam zahrnula i tato další fáze navíc. Do určité míry eh, i máme zde ten nedávný balíček Better Regulation, ten eh, jde tímto směrem, protože uznává, že je třeba tam zavést eh, řádnou přípravnou fázi. A my říkáme ale, že to nejde dost daleko, že to není úplně jasné, Eh, eh, že skutečně ta přípravná fáze se opírá o řádné vyhodnocení dopadu, efektu, že to všechno musí být kvantifikované, opírat se o čísla, o data. A možná, že ta přípravná fáze ne vždycky zahrnuje třeba pracovní program komise nebo závěry rady a podobně. To všechno musí být eh, v této fázi strate- přípravy strategie musí být jasné, že tam tedy do toho zapadají všechny ostatní dokumenty. Další slide. Klíčové faktory. Mm, této fáze strategického programování je třeba odpovědět si na otázky, jaké jsou důvody eh, pro to, aby státní či veřejné orgány skutečně přijímaly politiku v dané oblasti, proč tedy zdali selhal trh, eh, jak, na základě jakých důkazů, proč se domnívají, že ta politika může být úspěšná, nestačilo by jenom novelizovat, změnit stávající programy, a myslíme si, že také by bylo třeba si se podívat na interakci mezi různými navrhovanými politikami či strategiemi a programy. Zdali skutečně eh, je, by bylo dobré využít těchto interakcí, anebo zdali náhodou ty různé programy, politiky a podobně nejsou v kolizi. Tato fáze strategického programování by měla odpovědět také na otázku, jaké politice je třeba dát prioritu. A budeme pokračovat s dalším obrázkem, grafem, který nám ukazuje, to je takový graf, diagram eh, eh, takového posíleného cyklu, který obsahuje tu jednu fázi navíc, tedy toho strategického programování. A nyní jednotlivé kroky, ne sice detailně, ale jenom chci říci, že kromě toho, že bychom tam zavedli tu novou fázi, tedy strategického programování, tak je třeba i zdůraznit kolegové mají problém, že asi nevidí hmm, všechny ty, všechna ta písmenka, tak jenom říkám kolegům, že máte ho k dispozici na iPadu, na telefonu, případně, nebo na, tedy když se podíváte na webovskou stránku, na stránku IMCO, ta a podíváte se na dnešní program, tak si to tam najdete. A já myslím, že eh, je třeba asi trochu trpělivosti, třeba vaši asistenti vám pomohou.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 Um, Děkuji. Jenom jsem chtěl říci, že tento slide nám ukazuje, co jsem právě chtěl vysvětlit. Mm, takže nebudu to opakovat, jenom chci zdůraznit důležitost toku informací mezi těmi různými fázemi celého cyklu, a to především mezi těmi všemi zainteresovanými subjekty a institucemi. Další slide. My jsme Eh, se dívali na nástroje řízení vnitřního trhu, které jsme se střídili do tří typů, hod, mechanizmy hodnocení, jako mechanismy vyhodnocování dopadu, spolupráce a podobně. A další slide. Potom jsme se e, dívali na e, ty nástroje výkonnosti a nástroje e, zvyšování povědomí. Zde my máme různé zdroje informací, jako stránky online komise, jako scoreboard, jako předchozí studie, jako vyhodnocování některých nástrojů, ty studie, které už máme z minulosti. Další slide. Jedno z klíčových témat které podle nás je zásadní, je mm, mm, povědomí o těch službách pomoci, to znamená podniky, aby věděli, jaké jsou k dispozici mechanismy služby jednotného trhu, tam to povědomí je velice nízké a e, my jsme udělali různé průzkumy u spotřebitelů, zdali vůbec slyšeli o některých takových službách, tak mm, nám ukazují, že 6-5 podniků či spotřebitelů vůbec jenom slyšelo o těch možnostech, což je velice nízké číslo. A e, když jsme se ptali e, e, spotřebitelů na jejich spontánní povědomí, jaké služby online třeba používáte, když chcete informace o evropské legislativě například, tak spotřebitelé nebyli vůbec schopni odpovědět, dát nějaké jméno té službě a, mm, takže ani nebyli schopni e, to vůbec udělat. Ne, 5-6% pouze vědělo, jak na to. A takže ti respondenti, kteří znali ty služby, tak někdy, někdy e, mm, e, ale nechápali vlastně, mm, co ta služba znamená. A také i v té naší studii jsme i diskutovali s takovým omezeným okruhem Eh, národních eh, spotřebitelských organizací a organizací podniků, podnikatelů. A z těch diskuzí také vyplynulo, že mm, eh, spotřebitelské organizace mm, také mají omezené znalosti, jak fungují některé ty systémy a informace, služby. Budeme pokračovat teď, jak je to s výkonností těch nástrojů jak jsou účinné, výkonné. Máme celou škálu různých nástrojů, je to těžké samozřejmě generalizovat, ale ta výkonnost je taková dosmíšená, některé nástroje fungují dobře, některé méně dobře a obecně zdá se, že ta výkonnost se v čase zlepšuje a měli jsme pocit ale, že v některých případech to zlepšení se spíše zpomalovalo v poslední době. Evropská komise přijala celou řadu kroků, jak zlepšit eh, výkonnost těchto nástrojů pro řízení trhu, jako ta online scoreboard, jak jsem zmínil před chvílí. Já myslím, že je třeba neustále tlačit na to, aby se ta výkonnost těch nástrojů zlepšovala, aby byly užitečnější tedy. A eh, další mm, slajdy, to jsou spíš příklady této výkonnosti. První příklad eh, hodnocení dopadu takže máme zde hlavní směry, mm, doporučení, jak provádět eh, hodnocení dopadu. Mm, to bylo přijato i v rámci balíčku lepší regulace, better regulation, ale praktická implementace těch doporučení, jak provádět hodnocení dopadu, tak ta zase tak dobrá už není příklad eh, asi 40 eh, hodnocení dopadu, které eh, zkoumal výbor pro hodnocení dopadu v zadané období, mm, nebylo kvalitní a mm, také i na začátku jsem e, zmínil ty předchozí studie, které jsme provedli v minulosti, které se týkají mm, tohoto e, cyklu a tam se ukazuje totéž. To znamená, často ta kvantifikace dopadů na jednotný trh byla velice chabá. Tady neexistují podklady o dopadech na jednotný trh. Další příklad, to se týká teď transpozice předpisu a takže tady se nám ukaz, ukazuje, že to je nekompletní. Ta míra neúplnosti, to je počet nebo procento směrnice, které nebylo implementováno jedním či více státy. Takže vidíte, že to je neúplná implementace. Začali jsme v listopadu 1997, skončili jsme v červenci 2014 a vidíte, že to klesá. 4%, tak to teď je tady ta neúplnost, činí pouze 4%, ale zůstává to stabilní a tam eh, ten rok 2005, tedy ten nárůst, to je kvůli přistoupení nových států. Ty hlavní problémy, které jsme identifikovali v oblasti zaměstnanosti, finančních služeb, sociální politiky, a, takže, a energetické účinnosti, to jsou hlavní e, oblasti, kde členské státy netransponovaly úplně předpisy, kde byly ty největší vady. Další slide, to je další příklad. A to je systém informací o vnitřním trhu. Myslíme si, že to je příklad nástroje, který funguje dobře. Eh, je to počítačová síť, eh, která je určena správní spolupráci mezi orgány veřejné státní zprávy a tam ta míra spokojenosti je vysoká a mm, například 88% je spokojena s tímto systém, systémem uživatelé, dodavatelé a e, jsou spokojeni tedy s tímto systémem a s tím, jak mm, těch partneři si s nimi vyměňují informace. Další slide. Konsolidované systémy mm, pro e, inteligentní regulaci vnitřního trhu. E, takže tady se navrhuje, abychom Eh, eh, abychom eh, vylepšili výkonnost jednotlivých nástrojů, abychom i je třeba tady především ale zlepšit tok informací mezi různými stranami, systémy a i mezi různými těmi etapami toho cyklu vytváření politik a to při využití nových technologií, informačních komunikačních technologií náš pocit je takový, že mm, zatím teď jsme v rané fázi toho balíčku bad regulation, ale vypadá to, že vše se ubírá správným směrem, ale úspěch toho balíčku samozřejmě to bude záviset na plné aplikaci těch principů, o které se balíček bad regulation opírá. Tento diagram nám ukazuje mm, celý ten e, systém a e, nyní doporučení, doporučení a kroky, eh, doporučení, jaké aktivity je třeba podniknout. Já jsem již zmínil první, to znamená zavést tu fázi strategického programování a přidat ji k celému tomu cyklu vytváření politik vnitřního trhu a potom i vylepšit úroveň a transparentnost eh, kvantifikace hodnocení dopadu Další slide. Druhé doporučení, to se týká eh, vylepšení toku informací mezi eh, těmi, kteří vytváří politiky a mezi těmi různými nástroji jednotného trhu. Na to jsou různé způsoby, jako třeba lépe využívat eh, informační komunikační technologie, big data, analýzy big data. A mm, to znamená, samozřejmě tady lze využívat stávající platformy a také jsme i navrhli různé cesty, včetně toho, jak je třeba si vyměňovat a šířit potom best practices, ty nejlepší zkušenosti, které vyplynou z daného hodnocení dopadu a jak je šířit po celé EU. Další stránka, další doporučení, zlepšit povědomí o těch různých eh, službách pomoci, které mají k dispozici eh, spotřebitele i podnikatelé, zde existuje nízká míra povědomí, takže tady je třeba budovat kapacity a především pracovat s těmi různými organizacemi spotřebitelů či podnikatelů a dalšími subjekty. A také si myslíme, že i mm, e, je mm, E, třeba i, e, co se další možnosti zahrnout třeba i ten jednotný portál, který by, e, přes který by šly všechny ty služby. Další slide je zlepšit výkonnost mechanismu spolupráce a služeb pomoci. A my tady jsme, přednes, my jsme v této oblasti přednesli několik návrhů. A nakonec na další stránce Páté doporučení je lépe využívat eh, eh, podklady a data, která vyplynula z eh, hodnocení ex post, hodnocení dopadu ex post a ty údaje, ta data potom využívat jako vstupová data do té první fáze přípravy politiky zase do celého toho cyklu. Dále i navrhujeme na základě toho, co již parlament přijímal v minulosti, aby eh, se posílila role jednotného trhu v tom procesu evropského semestru, protože jednotný trh to je klíčová evropská politika přece. A vzhledem k tomu jednotný trh by měl hrát klíčovou roli v procesu evropského semestru. Takže tady bych skončil s prezentací. Děkuji za čas. So Takže teď eh, můžeme dát prostor pro dotazy. Nejdříve eh, zpravodaj Alin van Pusek a potom stínový zpravodajové a potom ostatní. Já se také snažím současně vyřešit několik mezivýborových záležitostí, takže Arlín, děkuji Vicky. Děkuji eh, za prezentaci studie. Myslím si, že je to velice důležité téma lepší regulace. Nejenom pro IMCO. Nemůžeme eh, přehnat zdůrazňování důležitosti lepší regulace. Jak víte, eh, připravujeme eh, zprávu směrem k lepší regulaci vnitřního trhu nebo jednotného trhu v rámci našeho výboru. Nyní tedy pracujeme na návrhu. A spousta věcí, které eh, jsme právě slyšeli a které jsou obsažené v této studii, eh, jsou eh, už některé věci tam musíme přidat. Například těm konkrétním nástrojům, které můžeme použít. Eh, také člověka frustruje, když to možná není to vhodné slovo. A eh, to, jak málo eh, jsou spotřebitelé si vědomi těch služeb. Jenom 4% lidí ví, že existuje nějaký solvit, což je, myslím, velice užitečný nástroj. Opravdu bychom měli zvýšit informovanost o tomto. Kdybychom to napsat víc do té naší zprávy. Čili eh, mnohokrát děkuji za tu studii, to bylo velice užitečné. A každopádně děkujeme, bylo to dobré. takže seznam stínových zpravodajů je mimo mikrofon. Tak, takže teď eh, Krista Šaldemose. Děkuji paní předsedkyně a děkuji eh, za prezentaci zprávy. Musím eh, uznat, že jsem si to eh, podrobně nepřečetla, udělám si to, ne, přečtu to o letních prázdninách, ale když jsem tady poslouchal vaši prezentaci, tak jedna eh, z věcí mi byla jasná. Vy se zaměřujete především na to, co se bude dít po schválení legislativy, na implementaci a její praktické uplatnění v praxi. A tam se určitě ještě můžeme zlepšovat. Souhlasím s Arlin, že tyhle věci musíme zahrnout do své zprávy. Ty informační toky musíme zlepšit, eh, povědomí, informovanost tedy. Nicméně se vás zeptám na jednu věc. Máte nějaké eh, konkrétní představy o tom, jak eh, zlepšit legislativní proces? Jak uděláme tu legislativu tak přesnou, aby byla pochopitelnější v terénu. To mi tady není úplně jasné. Já samozřejmě eh, souhlasím s tím, že eh, musíme zahrnout více Evropský parlament, to samozřejmě bude asi názor většiny lidí tady, ale důležité je nezabývat se, myslím, jenom implementací, ale eh, i těmi vstupy do toho procesu, zahájením toho procesu. Samozřejmě musíme zlepšit posouzení dopadů, a celkově si být eh, více vědomi toho prelegislativního procesu, o kterém jste hovořil. Nicméně, měli byste pro nás nějaké dobré eh, náměty, že jedna věc je implementace, ale když budeme příliš nepřesní eh, v legislativních textech, tak nakonec Evropskému soudnímu dvoru dáváme víceméně právo rozhodovat. No to oni samozřejmě mají, ale čím méně my se eh, přesněji vyjádříme, tím více odevzdáváme své moci dále. Čili mohl byste nám něco říct k tomu, jak eh, vylepšit legislativní proces po této stránce. A každopádně děkujeme a řadu z vašich myšlenek dáme do naší zprávy. Ola? Děkuji, paní předsedkyně. Bez mikrofonu. Tak už je mikrofon zapnutý. Za já se musím eh, omluvit, že jsem nemohla navštívit eh, stínové zpravodaje eh, ve Štrasburku, ale Dita, koordinátorka za ALDE, tam jednala mým jménem a za to jí děkuji. A také děkuji naší zpravodajce za to, že souhlasila s znovu otevřením lhuty pro pozměňovací návrhy. To byla jedna z našich připomínek na prvním zasedání stínových zpravodajů. Protože Teď je ideální doba eh, předložit tu studii, která eh, nebo reflektovat tu studii, která byla právě předložena. Já eh, se také o letní pauze podrobněji podívám na tu studii a mm, ty závěry potom zahrnu další práce na našem výboru a do jednotlivých pozměňovacích návrhů, ale mám tři věci, eh, na které bych se vás chtěl zeptat. Byste k ním mohl více něco eh, říci, možná, že v té závěrečné studii. Eh, za prvé, kontaktní místa pro produkty. Už jsme to řešili u stavební výroby, kde byla zpravodajka Katrin Štýler. A by bylo by dobré na tohle pamatovat, jak tohle řešit. A potom, jak říkala Krista Šaldemoze, i mě zajímá, co probíhá před implementací. Takže kdybyste k tomu mohla, mohl něco říct. Stejně tak jako průzkum trhu a různé nástroje, jak můžeme dosáhnout lepší implementace a vynucování pravidel jednotného trhu. A závěrem bych se zeptala, jestli by bylo možné pracovat s nějakými eh, obecnými zásadami tak, aby legislativa byla v eh, původním eh, v původní verzi už nastavená pro digitální modus fungování, digital by design. Čili něco, co by se hodilo pro práci na výboru IMCO. Děkuji, Pascalmo. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že jsem to pochopil tak, že eh, dobré, dobrá evaluace ex post je eh, dobrým základem pro posouzení ex ante. My jako poslanci jsme často konfrontováni s tím, že při vypracovávání svých pozměňovacích návrhů, svých myšlenek, máme k dispozici eh, posouzení dopadu, které nám dá komise k dispozici. A my se vždycky klademe eh, otázku, jak dobré to posouzení dopadu je, protože ono se o něm vždycky eh, začne hovořit, když se vyjednávají kompromisní pozměňovací návrhy, odkazuje se na to, používá se to jako referenční zdroj informací. Ovšem, Cílem eh, nebo předmětem eh, toho zkoumání vašeho eh, bylo, předpokládám také, jak objektivní jsou ty podklady, které my dostáváme k rozhodování legislativy. Díky čemu můžeme považovat posouzení dopadů za objektivní. Potom z toho vyplývá otázka, kdo to může dělat, aby to bylo objektivní. Může to dělat eh, služba komise, má to být eh, zadáno, ehm, podle jakých kritérií to má být komu zadáno, tak aby ten, kdo to posouzení eh, dopadu dělá, vlastně nechtěl nasměrovávat nějakým způsobem tu legislativu, z která z toho vychází. Ehm, našli jste také nějaká posouzení dopadu, která nebyla objektivní, nebyla dobrá a nebyla tedy vhodným vodítkem pro poslance? A potom si myslím, že je velice důležité u toho hodnocení ex post a u hodnocení ex ante eh, přilížet eh, k ehm, kontaktům mezi komisí a podniky. A jak zlepšit tuhle výměnu informací? teď u jednoho návrhu, u jednoho posouzení dopadu jsem viděl, že na celém vnitřním podniku, eh, trhu ehm, jste se dostal, nebo bylo dotázáno 80 podniků. Je to objektivní? To člověk často vidí eh, v těch posouzeních. Nemusí to být daleko širší, jak donutit komise, aby to dělala jinak. Protože tohle je náš jediný objektivní instrument, protože jinak zleva, zprava, ze zhora, ze zdola eh, získáme názory zainteresovaných stran, které eh, nejsou bezpodmínečně eh, objektivní. Komise, dokument komise by měl být objektivní, ale není to tak. Máme sice tady, to jste ukazoval sice akční plán, ale jak ta posouzení dopadů mohou být co nejobjektivnější tedy. Děkuji. Olga. slovo eh, a já v podstatě navážu na to, co, co říkal kolega, protože mi vzal spoustu z toho, co jsem, co jsem chtěla říct. I moje dotazy se týkají v podstatě transparentnosti eh, studií, studií dopadů. Eh, kolega o tom mluvil, takže nebudu, ne, nebudu opakovat ty jeho připomínky. Eh, týká se to ale i například výběru zemí eh, protože někdy eh, víme že ty, dopadové studie jsou dělány dejme tomu na nějakém náhodném výběru zemí a pak se možná leckdy divíme že některé země potom s tím konečným návrhem mají, problém protože dejme tomu ty jejich podmínky v tom nejsou nějakým způsobem zohledněny. Eh, ta druhá poznámka se vlastně také týká eh, těch, eh, ex ante konzultací těch veřejných konzultací. i tady si myslím že ta, transparentnost a vůbec prostě rozšíření veřejných konzultací k těm relevantním stakeholderům je, je velmi důležitá a mm, občas prostě to spektrum odpovědí a ta jejich četnost je opravdu mm, velmi pochybná, pokud jde o nějakou reprezentativnost. A třetí eh, poznámka eh, se týká vlastně toho, o čem jste eh, hovořili, a to o povědomí spotřebitelů o různých nástrojích, které máme. Ať už se tedy to povědomí týká spotřebitelů nebo byznysu ale myslím, že by nás mělo zajímat i vlastně povědomí našich třeba kolegů nebo vůbec legislativců v národních parlamentech, protože Eh, velmi často se eh, bavíme o tom, že eh, chceme jakési větší angažma národních parlamentů, ať už k včasné transpozici, k přesné transpozici a pokud vlastně to povědomí je poměrně nízké, tak se asi nelze divit, že i tam někdy bývají tedy s tou následnou transpozicí a implementací problémy. Děkuji. Ta tentokrát byla docela rozumně. Mnohokrát děkuji. Už tady zazněla celá řada významných otázek. Já jsem samozřejmě přesvědčená o tom, všichni jsme přesvědčeni o tom, že potřebujeme reformu politického procesu, ale nemůžeme ho úplně nahradit, protože častokrát vidíme, že řada vysoce politických otázek je také technická. A já se chci zeptat, jestli vidíte, že bychom měli nějaké pochybnosti o nadměrném využití eh, posuzování dopadů, protože často věci odkládáme, žádáme o posouzení dopadů, jako je to taková asi výmluva, A nebo je to něco jiného, není to úplně politika, je to spíš technická záležitost. A jaké se s tím pojí náklady, s těmi posouzeními dopadů? Provedli jste nějakou analýzu? Mnohokrát děkuji. Ano, V závěru vašich doporučení uvádíte, že jednotný trh musí být samostatným pilířem procesu evropského semestru, aby se zajistilo, že Evropský parlament v tom procesu bude hrát aktivní roli a bude ho posuzovat. Prozatím máme problém s digitálním jednotným trhem. Mně se nelíbí oddělování jednotného trhu a digitálního jednotného trhu. Pokud to nebudeme mít tady jednoznačně vymezeno v Evropském parlamentu, tak tady vzniknou zmatky. A to sdělení bude pro Evropu naprosto nesrozumitelné. Já naprosto souhlasím s Olgou. Opravdu potřebujeme, aby se do toho zapojily vlády, ale také občané. Občané musí porozumět celému procesu. Protože právě voliči pak tlačí na vlády, na své politiky a tak dále. A pak to začíná fungovat. A tady jsem nedávno slyšela věc, která je velice důležitá pro vnitřní trh. Tady je třeba o tu otázku doručování balíku a tak dále. Máme veřejnou konzultaci, myslím, že v šesti jazycích s tím vždycky zápasíme. Ale odpovědí máme zatím velice málo. Je to veřejná konzultace o doručování balíků, protože komise chce celou věc vylepšit a máme velice málo odpovědí. To tedy můžeme posílit. Můžeme posílit koordinaci. Máme k tomu všechny nástroje, ale nevyužívají se. A já myslím, že hlavně potřebujeme aby se do toho zapojily malé a střední podniky, protože těm se moc nedaří na tom našem trhu, narážejí na problémy, musí se vždycky probojovat džunglí národních předpisů a evropských předpisů. A spotřebitelé o těch věcech v podstatě ani nevědí. Nevědí, že ty nástroje mají. Takže se opravdu málo využívají. Takže já bych se na tento nástroj opravdu hodně zaměřila. Musíme se opravdu zaměřit na to, že budeme informovat evropské občany. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji za studii. Já myslím, že klíčová věc, o které mluvíte i vy, je to, že ty nástroje jsou málo známé. Ukazuje se, že ne, necelých 10% lidí o tom ví a já myslím, že v našem regionu spotřebitelé vůbec netuší, že něco takového je. Ale já myslím, že nám to jaksi dává příležitost, jak dosáhnout toho, že to bude užitečné. Upřímně řečeno, já myslím, že ta vaše doporučení nejsou dost důrazná. Já myslím, že to nikoho nezaujme. nebudeme to moc využít. Ale kdyby to bylo užitečné, tak se to dá využít, protože dostaneme zpětnou vazbu od podniků a od spotřebitelů, které mají problémy. A myslím, že to je to klíčové, jak získat nějaké podklady pro zákonodáce, aby se problémy řešily. A já myslím, že netarifní bariéry a většina z těch věcí právě tohle je, ty se špatně hledají eh, na základě přístupu se zhora dolů, spíš naopak. Takže mě by zajímalo, jestli máme něco důraznějšího, aby se to spustilo. A další otázka. Mnoho podniků eh, podléhá celé řadě evropských předpisů. A když to všechno spojíme, tak to opravdu může těm podnikům způsobit problém. Takže potřebujeme legislativu, která působí společně, která není navzájem v rozporu a která pak postihuje podniky, protože to je další klíčový problém. Nemůžeme zvažovat legislativu jednotlivě. Musíme se na to dívat jako na celý balík. Posouzení dopadů, upřímně řečeno, já mám k tomu tak trošku cynický přístup. Mně to připadá, že když, komise, když si komise neví rady, tak eh, udělá posouzení dopadů. Já myslím, že by to šlo nějak posílit. A také jde o to, jestli můžeme zavést posouzení dopadů i v pozdější, v pozdější fázi, jakmile už třeba ta legislativa platí. Nebo na konci trialogu, protože často se ta legislativa hodně změní na základě kompromisů, které přijmeme na poslední chvíli a nemáme dost času na to, abychom zjistili, jak se to vlastně projeví, až ta legislativa bude platit. Děkuji. Sabín? Ano, já jen chci dodat zcela na závěr něco k tomu, co říkala Kaby. Nakolik účinná ta posouzení dopadu vlastně jsou? jak bychom mohli nějakým způsobem pozměnit posuzování dopadů. Co bychom mohli navrhnout? Já nemám vždycky dojem, že posouzení dopadů je dostatečně široké, abychom odpověd, odpovědným způsobem přijímali legislativu. Takže eh, například konzultace nám eh, nepomáhají, protože eh, ty se netýkají všech podniků, ale jenom těch, které se aktivně zapojí do těch konzultací. Ono je to těžké, on to nikdy nepojíme všechny, musí to být reprezentativní, ale otázka je, která už zde byla položena po, po nákladech. V jakých případech se má dělat impact assessment v takovém velkém rozsahu, zejména tam, kde potřebujeme rozsáhlé eh, základní změny. Tam potřebujeme i eh, širší studie. Čili jak vypadají eh, ty konkrétní, ta konkrétní doporučení k tomu, co máme dělat? Vy jste samozřejmě obecně skonstatovali, co je nezbytné, ale tak trošku mi chybí konkrétní Eh, posouzení těch struktur z minulosti, jestli to stačilo, jestli to nestačilo, kde ještě co je třeba udělat, jak máme eh, během eh, jednání na parlamentu, během trialogu, kdy se jedná o základních změnách legislativy, která, které budou mít dopady na podniky, abychom, jak máme ještě prošetřovat situaci eh, tak, aby to proběhlo nějak eh, svižně. Eh, jak máme posuzovat různé varianty? Je to vůbec možné? Jaké náklady? S jakými náklady máme počítat? To jsou velice relevantní otázky k tomu, abychom mohli zefektivnit naše rozhodování. Děkuji. Já mám také několik otázek na věci, kterých jsem si všimla já v tom legislativním procesu. A k tomu ještě něco řeknu k tomu jednotnému kontaktnímu místu. Já jsem byla například ve spotřebitelském centru v našem členském státě a to jednoznačně pomohlo tisícům lidí, když měli nějaké otázky. A bylo zajímavé, že ty otázky se většinou soustředí na takové věci, jako jsou vztahy mezi mým členským státem a jinými členskými státy a na konkrétní sektor, ale je velice zajímavé, že hodně těch spotřebitelských center nedokáže dát k dispozici ty údaje nějakým použitelným způsobem. Takže sice říká, že by třeba něco chtěli využít tak, aby to byl základ pro přijímání předpisů, ale jsou s tím problémy. Já vím, že chceme lépe využívat technologie, ale máme i systémové problémy přímo v praxi. Takže já bych byla dobrá, kdybyste ta eh, místa, jednotná kontaktní místa využili, abyste také zjistili, jak lépe využít nebo lep, jak vylepšit informatiku. Ale mám č- tady čtyři různé oblasti, kde by se toho podle mě dalo dělat víc. Když si vezmete například jednotný, ten balíček pro jednotný trh s telekomunikacemi, My jsme se na těch věcech dohodli ve dvě ráno a některé ty věci, na kterých jsme se dohodli mezi jednou a druhou hodinou ráno, budou mít značný dopad na to, že třeba už nebude mít, nebudeme mít možnost mít v e-mailu spamový filtr. A teď budeme potřebovat, je 28 národních předpisů, aby si lidé mohli dát na internetový účet spamový filtr. Já si myslím, že by bylo užitečné, kdybychom zavedli takovou konečnou závěrečnou kontrolu toho, jak to vlastně vypadá v praxi, než něco odhlasujeme. Protože kdybychom to tak udělali, tak pak by ty důsledky toho vyjednávání, které probíhalo někde pozdě v noci, nebyly takové, jaké by byly. Mohli jsme to ještě jednou trošičku prověřit. Co si o to myslíte? A dále si myslím, že ne vždy se řídíme e, tou zásadou lepších předpisů, jsou prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci. Do jaké míry provádí skutečně komise konzultace? Měli jsme v tomto výboru nedávno zajímavé zasedání. Pracovníci komise mluvili o tom druhém stupni legislativy a já myslím, že, nás to, že nám to pomohlo lépe si představit, jakým způsobem k tomu lépe přistupovat. Vidím, že navrhujete ten přístup, který už funguje v některém členském státě. Já vím, že třeba u směrnice o službách se dělá to vzájemné hodnocení, kde se porovnávají podobné členské státy. Zamýšlejte se nad tím, jak to ještě podpořit v radě? Já myslím, že by bylo dobré, kdyby to pokračovalo. A pak čtvrtá věc, která je podle mě nesmírně důležitá. Když se tady někdy dohodneme na nějakém předpisu a dostane se to do praxe, může to mít důsledky, které nás vůbec nenapadly. A konkrétně mám na mysli třeba změny DPH pro malé podniky, Když jsme třeba v roce 2006 stanovili nová pravidla o DPH pro digitální podniky, tak nikdo nečekal, že se internet ujme do takové míry jako teď a že bude celá řada malých podniků, které budou prodávat přes hranice zboží. Měli bychom zavést jakýsi proces pro nelehavé situace, kde bychom mohli přehodnotit legislativu, pokud bude mít nezamýšlené důsledky takže bychom nemuseli odvolat celý ten předpis, ale mohli bychom se třeba podívat na nějaký konkrétní článek nebo doložku, která vede k nezamýšleným důsledkům. Jak urychlit ten proces revize? Děkuji. Já myslím, že to byly všechny dotazy. Okay, thank you very much. Dobře, mnohokrát děkuji. Začnu možná tím, že se pokusím odpovědět na některé z otázek, které se týkaly konkrétně posouzení dopadů tady ta otázka na to, do jaké míry je to posouzení dopadů založené na široké škále podkladů, jestli je pokryto dost zemí. A jestli se do toho vždycky nezapojí malý počet podniků. Já myslím, že na to mohu jenom říct, že by jistě bylo lepší, kdybychom prováděli posouzení dopadů, která pokrývají širší okruh podniků a také širší okruh vkladů od zúčastněných stran. Samozřejmě by to stálo víc peněz. A náklady také hrály určitou roli. A kromě toho, že by to stálo víc peněz, to také trvá delší dobu. A to je někdy taky problém. A možná ještě dvě reakce. Za prvé, když zvažujete potenciální dopad politiky, obecně řečeno náklady na posouzení dopadů ex ante jsou velice nízké v porovnání s tím potenciálním dopadem. Takže když zvážíte výhody a nevýhody toho, jestli se dělá posouzení dopadů, tak když vydáte nějaký peníz na posouzení dopadů, Může vám to ušetřit opravdu hodně peněz z pohledu potenciálního dopadu do budoucna. Otázka načasování je také problém, ale já myslím, že ten proces se dá dlouhodobě vylepšit tak, že se bude provádět víc posuzování dopadů a samozřejmě také víc kvantitativních posouzení dopadů a že se také navzájem poučíme z toho, co ostatní dělají. Takže v průběhu času by lidé lépe porozuměli tomu, co může mít jaký dopad na různé zúčastněné. To nejde rychle, na to je potřeba dlouhý čas. Čím víc je těch posouzení dopadů, čím víc kvantitativní posouzení dopadů, čím více dělíme o poznatky, dáváme je všem zúčastněným a tam patří i evropské instituce, stejně jako podniky a občané, kterých se to dotkne. Tím lépe. Takže teď předám slovo. K tomu posouzení dopadu bych dodal ještě dvě věci. V naší předchozí studii o celém tom cyklu, výkonnostním cyklu, jsme doporučovali, že posílíme ten systém dozoru pro posuzování dopadů a měl být také mnohem nezávislejší. Loni v září a v říjnu se mluvilo o tom, že vznikne nějaká nezávislá rada nebo výbor pro posuzování dopadů. Vypadalo to zajímavě, ale bohužel k tomu nedošlo. A je možné, že ta eh, rada nebo ten výbor je trošku posílený, ale nezávisle to ještě není. A týká se to jenom komise. To je jedna věc. Kvalita je pořád ještě nevyrovnaná a já myslím, že ex ante by se možná mělo ještě rozhodnout, jestli je potřeba hloubkové posílení, posouzení anebo odlehčené posouzení, protože ty náklady, se s tím, které se s tím pojí, jsou vysoké. A někdy máme velice propracované posouzení dopadů pro věci, které jsou sice důležité, ale ne důležitější než ostatní, které opravdu důležité jsou. A tam je ten přístup odlehčený, takže s tím je problém. A třetí věc, posouzení dopadů dochází eh, ve velice rané fázi legislativního procesu. A velice často to trvá jenom krátkou dobu. A jak už tady zaznělo, Jde o to, že legislativní návrh vstoupí do té politické mašinérie a co z toho potom e, vypadne, to může vypadat trošku jinak, alespoň z části v porovnání s tím, co bylo základem pro posouzení dopadů. Takže já si myslím, že určitá hodnota spočívá i v tom, že vytvoříme jakési období, kdy se zastavíme, alespoň se podíváme na to původní posouzení dopadů a zamyslíme se nad tím, co se změnilo a jak bychom mohli alespoň kvalitativně přizpůsobit naše závěry. Je možné, že nepůjde úplně předělat kvantitativní posouzení dopadu obecně, pokud to bude hodně transparentní. V některých případech je to možné předělat hodně rychle, ale, ale po dokončení trialogu by se posouzení dopadů mělo přehodnotit, aby se alespoň stanovily oblasti, kde se věci změnily a kde by ten výsledek mohl vypadat jinak, než se čekalo. A další důležitý bod, který už tady zazněl dříve a také tentokrát, posouzení dopadů jsou nástrojem, a který také umožňuje podívat se na interakci mezi legislativním návrhem a ostatními předpisy, které už platí nebo které se chystají, aby se zohlednila ta interakce. Protože také bylo řečeno, že není možné posuzovat jenom jeden předpis, protože účinky mohou být eh, kontraproduktivní nebo kumulativní a podobně. Takže už jsme říkali a opakujeme to i tady, že je velice důležité zamyslet se na tou interakcí. Dělat si takovou špagetovou mapu, abych tak řekl, těch jednotlivých legislativních opatření z minulosti, z přítomnosti i z budoucnosti, jak se to navzájem ovlivňuje a všechno to zohlednit, protože jinak se může stát, že ten výsledek bude velmi zavádějící. Tolik tedy k posouzení dopadů. So I think, um, other issues that were raised. A pak tady byly tady další věci. Prováděcí akty, akty přenesené pravomoci. Takže pokud mají dopad na lidi, no, já myslím, že principy eh, politiky, která by měla mít eh, nějaký užitek, tedy performance, výkonnost, tak to tady také Eh, platí. A to znamená i podle eh, guidelines hlavních směrů eh, bad regulation, tak tam i tento balíček tedy mm, pokrývá tedy ty prováděcí akty a delegované akty. A mm, možná, že ty méně závažné mm, prováděcí delegované akty možná také by se měly posuzovat z toho pohledu jejich dopadu, i když samozřejmě nemají prioritu, protože jejich dopad mm, z definice bude nižší. Ale já myslím, že tady je třeba mm, vždycky přece e, si říct, jaké jsou výhody toho či onho opatření a jaké jsou nevýhody, jaký efekt to bude mít, e, jaký dopad to bude mít a zdali není nějaký lepší způsob, jak dosáhnout stejného účelu. Takže já myslím, že v podstatě e, takováto úvaha by měla i se aplikovat na ty méně závažné Mm, akty, mm, ať tedy prováděcí, či ty akty v přenesené působnosti, ale samozřejmě mm, vždycky závisí na jejich důležitosti. A tím jsem asi i částečně zareagoval na tu otázku té, toho období standstill. A e, pokud ta lhuta je krátká, tak třeba lze provést méně intenzivní hodnocení dopadu. Ano, ale také je dobré dopředu všechno naplánovat, protože třeba již v takovém originálním původním hodnocení dopadu, tak tam se zhodnotily jednotlivé politické varianty a potom, když se má provádět novela nějakých předpisů, tak je třeba se tedy eh, inspirovat tím původním hodnocením dopadu a potom třeba udělat takové méně rozsáhlé. Ano, ještě pár otázek o tom, jak můžeme zlepšit celý ten politický proces na začátku, v té první fázi. Ano, my jsme eh, eh, názoru, že na začátku by měla existovat ta strategická fáze, vlastně než se připraví mm, návrh, legislativní návrh, vůbec vážit, proč se má přijmout ten či onen předpis, což je politické rozhodnutí. Ale mm, samozřejmě vždycky existuje nějaký takový plán, třeba na pět let, ale vždycky na začátku by měla být taková nějaká analýza a podle toho a, a strategicky se má vyhodnotit ten návrh. Takže to je první eh, krok, je ta strategická fáze. A potom když již se zvažuje konkrétní legislativní návrh, tak je třeba, aby zde existoval vztah mezi eh, tím legislativním návrhem a tím hodnocením dopadu. Ten vztah tam musí být a musí být jasný, protože většinou tedy zde eh, ta hodnocení dopadu mm, nastínuje třeba pět alternativ, včetně tedy té alternativy nedělat nic a na základě toho se vybere ten nejlepší cesta, ten nejlepší způsob, ale často se to ale nerozpracuje v tom smyslu, jakou legislativu je třeba přijmout. Takže tady je třeba nastolit jasný vztah mezi, tou, mezi tím řešením, tou variantou a e, tím legislativním návrhem i konkrétně jeho obsahem, jeho normativní částí, protože to potom může pomoci i třeba v tom trialogu aby skutečně mm, obstál ve světle toho hodnocení dopadu. A tak mm, je třeba tady přiblížit, aby byl užší vztah mezi hodnocením dopadu a Eh, legislativním návrhem. Samozřejmě já nejsem proto, aby při legislativním návrhu, aby při té fázi se dělalo další hodnocení dopadu, to ne. Ale je tam, aby tam byla určitá korespondence, určitý vztah, když potom vy tady projednáváte pozměňovací návrhy, když se dostanou do, mm, já nevím, do rady, do trojky, tak aby bylo všem jasné, jaký účel to mělo splňovat, jaký výsledek se očekával a e, ne, že potom v průběhu se budou měnit ty klíčové e, články a že potom to v podstatě nebude už sledovat ten účel. Máme ještě pár minut, pokud někdo ještě chce další dotazy vznést, nebo má nějaké detailnější otázky tedy. Will you be available if people have ongoing questions through email, for example? Možná ano, mm, třeba e-mailem byli byste k dispozici, také na další dotazy. Určitě to by bylo velice užitečné. A moje vlastní zkušenost eh, v oblasti delegovaných aktů je, že v podstatě mm, to, to se eh, eh, neřeší tady v parlamentu. Má to přitom velký dopad, ty mají velký dopad a takže tady jde o to, jak my, abychom, jak řekla Kristel, jak zajistit toto, že buď tedy ta primární legislativa bude dostatečně detailní, anebo abychom měli vůbec dohled v té další fázi nad, i nad těmi ostatními akty. A pan Timmermans na konferenci předsedů mm, řekl zajímavou věc, že hodlá nyní zveřejňovat ty aktiv přenesené působnosti již v té formě návrhu, alespoň měsíc před tím, než mm, se začne s tím procesem e, e, přípravy konkrétního návrhu, aby e, kom předem mohli poukázat na nějaké problémy. Já nevím, zda to je dostatečná lhůta, ale je to taková lhůta pro nějakou diskuzi, tedy připomínkovou, pro, nějaké, pro debatu, tak aby lidé mohli tedy mít šanci třeba říci, to je pošetilý návrh. A, ale jak jsem řekla, my musíme mít nějaký, eh, eh, nějakou, eh, nějaký způsob, tedy jak se tomu vyjadřovat. Ještě někdo by se chtěl vyjádřit? Ne? Dobře. A z další diskuzí začneme v 11 hodin, protože úředníci komise, jejich experti teď uzavírají diskuzi ve výboru ITRE. Děkuji. Děkuji.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 Dámy a pánové, budeme pokračovat eh, ve výměně názorů se zástupci komise z DG eh, Comment Grow and Just. Už jsme eh, tady měli 23. června už jednu debatu k strategii jednotného digitálního trhu pro Evropu. Teď dostávají další prostor zástupci komise, aby mohli odpovědět na otázky poslanců. Děkuji vám, eh, že jste přiběhli přes celý parlament, protože vím, že jste byli u kolegů na výboru pro průmysl a my si myslíme, že je velice důležité, aby eh, chom eh, vás udržovali pěkně v, dobrém fyzické, v dobré fyzické kondici, když tady běháte. Takže my jsme tady dříve hovořili o potřebě zablokovat geoblocking, řešit logisticky balíčky, pravidla pro ochranu Eh, údajů, eh, pravidla pro DPH, ochrana eh, spotřebitele v digitální éře, opatření pro posíl, no, prosazování legis, evropské legislativy, otázka platform a, a, a rovné a, hřiště pro malé podniky a mikropodniky v elektronickém obchodu. Od posledního zasedání došlo k dohodě, že výbory pro průmysl a IMCO budou spolupracovat při tvorbě společné zprávy z vlastní iniciativy. Takže oba zpravodajové jsou tady, Evelyn Gebhardt z tohoto výboru, Kaja Kalas z eh, výboru IMCO, pardon, eh, z výboru ITRE, opravuje se paní předsedkyně, ale také tady eh, myslíme, že Kaja nám tak trošku patří, protože je tady ctěnou náhradnicí. Eh, takže oba eh, dva jsou eh, uznávaní tvrdě pracující členové tohoto výboru. Máme tady harmonogram, nebo návrh harmonogramu a já se pokusím, nebo vás vyzývám, abyste co nejrychleji tedy zde odpověděli, protože doufejme, že ještě uděláme zasedání všech předsedů výborů ještě předtím, než se rozběhnou na prázdniny. Takže rovnou dám slovo komisi. Nejdříve Martinu Bejlimu. A vy samozřejmě to můžete už si koordinovat dále, ty jednotlivé odpovědi. Evelyn a Kaja, eh, chcete nám říct, co jste dělali dnes ráno, nebo máme dorovnou dát slovo komisi, aby nám odpověděli na ty otázky posledně? Dobře, tak Evelyn. Já si myslím, že eh, dává eh, smysl, abychom nejdříve řekli, jak se k tomu stavíme. My už jsme zde slyšeli názory komise několikrát a možná, že bude lépe schopná reagovat na to, co říká paní Kalas a já. Nejdříve eh, chci poděkovat paní Kalas za už eh, dobrou spolupráci, která začala. Už jsme se sedli před dvěma dny a podíváme se na to, jak bychom mohli eh, společně napsat tu zprávu, protože no, je to opravdu výzva pro dva odlišné výbory psát jednu společnou zprávu. To bude ještě docela zajímavá věc. Z pohledu IMKA, nebo spíše ten jednotný digitální trh nebo ten akt, mm. který chceme jako IMCO. To je samozřejmě nesmírná výzva. Protože e, tady e, proběhne celá řada změn. Jak pokud jde o průmysl, tak pokud jde o služby a, a celou společnost. A proto je docela důležité a jsem velice vděčná, že komise se do toho tématu pustila je velice důležité, abychom eh, k té otázce přistupovali horizontálně, holisticky, protože z ní vyplývá celá otá- řada otázek. Ty otázky jsou mnoho tvárné a nebudu moci vyjmenovat všechny, protože ehm, bych překročila vymezenou řečnickou dobu. Pro IMCO jsou ovšem mimořádně důležité oblasti eh, obchod s zbožím a službami protože už jsme se hodně zamýšleli nad tím, jak bychom ten vnitřní trh, který máme, mohli dále otevřít eh, službám, zejména v digitální oblasti, ale také jak bychom mohli získat eh, nebo posílit důvěru eh, spotřebitelů v této oblasti a jak bychom mohli eh, vytvořit právní jistotu. Protože nemůže být, abych v této důležité globální otázce najednou tady bylo 28 různých právních předpisů k ochraně dat, síťové neutralitě a všem těm tématům, která s tím souvisejí. Měli bychom se tedy eh, pokusit od nějaký globální jednotlivý přístup, abychom eh, zabránili té eh, roztříštěnosti. Potom je tady obchod na vnitřním trhu. Tam je spousta známek diskriminace občanů, ten geoblocking. Tam jde o to, že s nově vznikajícími platformami Eh, přicházejí eh, nové modely podnikání, zejména v oblasti služeb. Je to velice eh, široké. Musíme se na to zaměřovat v jednotlivých případech, protože je tolik odlišných modelů, že nemůžeme říci, že existuje jednotná odpověď, jednotná reakce, jediná. A my se vždycky snažíme postupovat holisticky. Musíme se eh, zamýšlet na to, co to znamená pro spotřebitele a jejich práva, pro zaměstnance a jejich práva a všechny tyhle otázky, které s tím souvisí. Už jste eh, to také eh, zmínila, paní předsedkyně, to doručování balíčku, když už to napadá všechno celé anglicky, parcel delivery. Potom je tady otázka geoblockingu, nediskriminace občanů. pravidla, která jsou důležitá v elektronickém obchodu, jak se k ním postavit, potom eh, otázka kybernetické bezpečnosti i e governmentu, potom také elektronické zadávání eh, veřejných zakázek, to už jsme také upravovali. To jsou všechno témata, eh, kterými se teď budeme muset znovu zabývat. A potom na digitálním trhu celá ta ekonomika a sdílení a to, čemu se říká crowdworking. To je prostě několik témat, do kterých se musíme pouštět. Něco už jsem tady e, vynechala, ale nemůžu opravdu e, vyjmenovat všechno, protože bychom tady byli dvě hodiny. Jenom abych to bylo jasné, já jsem ty otázky, e, které poslanci posledně položili, vyjmenovala. Ty otázky, na které od komise zatím neměla čas odpovědět. Takže dnes eh, by komise měla tedy zareagovat na ty otázky posledně a potom hmm, si můžeme vyslechnout nějaké další otázky od poslanců. Máme na to 50 minut. To tak? Je v pořádku pro komisi? Tak, Martine, prosím. Ano. Jenom takže eh, na zahájení bych chtěl říct, že my jsme to pochopili tak eh, tady, eh, že my, mm, mm, mm, tady nás je málo z komise, takže my z komise je tady málo zástupců, takže by paní Gebhardt a další byste měli konkrétní otázky Eh, které se týkají platformy. Já nevím, já rád tady přinesu nějaký jaksi projev na začátku, nějaký úvod, ale možná, že spíš máte konkrétní otázky, ne? Ano, eh, takže ne, možná mm, mm, nejprve tedy takový úvodní projev, nejprve paní Kalas a poté komise, tedy tak to uděláme. Dobře, takže za prvé já chci vás pozdravit za eh, kolegu Buska, který chce pozdravit kolegy z IMKA i paní předsedkyni a Děkuji. Jak i řekla Evelyn, takže my se chceme již vrhnout do práce a doufám, že se nám to podaří efektivně. Včera ve výboru ITRE se konalo slyšení s, s panem Petrlem, s premiérem Lucemburska. On řekl, že nemůžeme zastavit digitální revoluci. A co ale můžeme udělat, je vytvořit správný rámec pro digitální inovace, což znamená silnou politickou vůli na straně Evropského parlamentu. Je třeba, abychom ukázali také, jakou strategii si přejeme a jaké dokumenty jak eh, ta strategie by se měla implementovat na několik příštích let. Takže o tom by ta zpráva měla být. Eh, my musíme eh, vytvořit tedy správné systémy pro digitální inovace, ale také třeba i do eh, toho zapojit spotřebitele, kteří musí být aktivní při rozvoji e-government pro rozvoj tedy elektronické státní zprávy a třeba je i podporovat podnikatelskou kulturu a aby měla dovednosti, které jsou nezbytné. A samozřejmě součástí těch systémů je infrastruktura, o tom hodně hovoří výbor pro e, průmysl a také i potřebujeme rámec, který e, e, zachová internet jako otevřenou komunikační platformu, otevřenou pro inovace také. Důvěra a bezpečnost digitálních služeb, to lze zlepšit, zlepšit bez toho, aniž bychom samozřejmě podkopali integritu internetu. Eh, eh, šifrovaná komunikace, zabezpečená komunikace, ta si vyžaduje více informací, ale je důležité, aby ty technologie byly skutečně užívány. Proto je třeba mm, budovat povědomí u spotřebitelů a podniků, aby eh, i se chovali bezpečně, aby tedy přijímali ty různé bezpečnostní kroky. Platformy online. Samozřejmě to je téma, o které mají zájem všichni a to je Mm. ale samozřejmě internet eh, nemůže, eh, eh, musí zůstat i motorem pro inovace a mm, je třeba si uvědomit, zdali vůbec i třeba stát je schopen vybírat daně ze služeb online a jak, a, mm, nebo přenositelnost údajů, co lze tam zlepšit, tak aby i spotřebitel, pokud chce, tak mohl přecházet eh, k jiným providerům, ten switching, aby tam byl. Také i je třeba i podporovat konkurenci mezi operátory a potom maxi, ma, maxim, maximálně vytěžit eh, nové technologie pro růst, big data a tak dále. Takže to eh, hodně eh, splňuje naše cíle v oblasti zdravotnictví, energetiky a tak dále. Roztříštěný eh, trh eh, mm, mm, mm, dat to ne, umožňuje využít plný potenciál, který skýtá. Naše strategie, digitální strategie je velkou příležitostí pro Evropu, ale musí být implementována způsobem, eh, který bude reflektovat nové technologie i nové chování spotřebitelů. Zrušení bariér, to znamená, že jenom eh, budeme držet tempo s internetem, který je bezbariérový. Ten již nezná hranice a překážky. A samozřejmě k tomuto tématu se říci hodně věcí a já Samozřejmě mm, závisí potom na odvětví, o které jde, tam mm, se ta tematika liší, ale tady jde o to spojit eh, eh, to téma, které bude, mm, jedno téma, které bude relevantní pro všechny sektory a vytvořit z toho zprávu. Dobře. Takže teď ano, omlouvám se, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Jenom bych chtěla zdůraznit ještě jednou, jak jsem již eh, řekl ve výboru ITRE, eh, takže tady to je společná formace komise, potom eh, kolegové tedy tady, my jsme celý tým a i my vítáme váš společný přístup, tedy výboru ITRE a IMCO, což znamená, že i e, my v komisi také to vidíme multidisciplinárně, průřezově, stejně jako vy, a také i, e, e, i vy dobře to chápáte, takže jednotný trh potřebují podniky a ty také potřebují i ochranu a je třeba i budovat důvěru u spotřebitele, důvěru v tento trh zde já myslím, jsem si jist, že my eh, hovoříme stejným jazykem, že jsme zajedno. A mm, takže mm, zatím to ale za, eh, za, už to není na úrovni myšlenek, protože 6. května jsme vydali naši strategii, která se která se opírá o tři pilíře, přístup, lepší přístup pro podniky a spotřebitele a e, nastolení řádného rámce či podmínek a e, maximálně e, vytěžit z toho růst. A já myslím, že nejprve ty první dvě věci musí být nastaveny dobře, tedy přístup a rámec, tak abychom skutečně z toho něco vytěžili. Takže mm, začínáme teď budovat to tím, že budeme rušit bariéry, se snažíme rušit bariéry, překážky, které se staví tomuto vývoji, abychom skutečně využili potenciál digitálního trhu, tak musíme začít tímto. Vy jste správně zmínili geoblocking například, jak víte, to je jeden z 16 kroků, které je třeba provést. Ano, to budeme určitě řešit. To je dost velká překážka a viditelná pro lidi. Eh, samozřejmě to je velká frustrace pro spotřebitele potom. Takže to se musí vyřešit nejenom mm, právně, prakticky, ale i politicky, poněvadž stejně jako u roamingu, stejně jako u síťové neutrality, čehož jsme dosáhli, tam jsme se dohodli i za pomoci vašeho výboru, za což vám děkujeme, tak mm, i toto je důležitý signál pro naše občany, i pro to, aby nejenom komise, ale parlament, abychom ukázali, že nám jde o to, aby se skutečně reálně změnil život, každodenní život občanů. A máme zde termín e, e, polovina příštího roku a do té doby musíme přijmout legislativní návrhy ke geoblockingu a k dalším tématům. A tady se těšíme na spolupráci s vámi. Potom otázka platform, to také tady jsme slyšeli. My s vámi zcela souhlasíme. Tady není jednoduchá odpověď na eh, toto komplikované téma, ale my se nesnažíme ho nějak obejít, vyhnout se tomuto tématu. Ne, my jsme jasně toto deklarovali i vůči zainteresovaným organizacím, že my provádíme teď hlubokou analýzu, otázky platform i jsou, eh, my se zabýváme otázkami jako transparentnost, jako podmínky a určitě stejně tak se budeme zabývat vztahem mezi platformami a dodavateli, protože pokud vy sám nejste platformou, tak chce, možná mm, budete na nějaké platformě, pokud chcete podnikat. A takže mm, mm, ten aspekt B2B, tím je třeba se také zabývat. A potom otázka používání dat na platformách, eh, to je zásadní. To je vlastně nová měna taková, eh, takže je třeba se pečlivě na to podívat, jak to podniky používají a potom na právní obsah. To znamená, abychom měli pravidla, která budou splňovat svůj účel, abychom případně byli schopni i snadno identifikovat obsah, který porušuje práva duševního vlastnictví, abychom i případně znovelizovali směrnici, případně, říkám případně, novelizovali směrnici o elektronickém obchodování, zatím to prověřujeme a uvidíme. A dále konkrétně ten škodlivý obsah. Tam spolupracujeme s dalšími ředitelstvími mm, jako ochrana dítěte, eh, extremistické projevy a jak toto řešit na netu. Také chci zdůraznit, že nyní provádíme toto šetření proto, abychom lépe pochopili, jak fungují platformy, jak fungují podnikatelské modely, jak se využívají ty platformy. Ale nechceme začínat hned negativně, ne. Jsme přesvědčeni, že ty platformy, jak řekla paní Kephart, poskytují nové příležitosti pro eh, nové podniky, nové podnikání, nové služby. A tady mm, jsou velice inovující, protože a potom díky té inovaci vytváří podmínky pro růst. Je třeba se na to dívat pozitivně a ne jenom tam hledat problémy. Ale pokud tam problémy jsou či budou, tak budeme muset přijmout politické rozhodnutí, a mm, prověřit všechny důkazy a na základě toho politicky rozhodnout, zdali budeme jednat nebo ne. Ale mm, nebudeme jednat do té doby, než budeme mít jasno, než se to všechno prověří. Takže nic nevylučujeme a e, samozřejmě tím my se na to budeme dívat zcela neutrálně v naší regulaci a pokud vím, že, pokud vím tak členské státy se na otázku platform dívají stejně. Také se díváme na otázku sharing economy, zde je, eh, se jsou kolegové z DG Growth, kteří se k tomu vyjádří. Teď ještě k better regulation, břemeno pro podniky. Tady nejde pouze o ochranu spotřebitele, ale Stejně eh, důležité, jak řekl pan místopředseda Timmermans, když eh, předložil guidelines, hlavní směry pro better regulation, tak my v komisi teď, eh, jak v našem legislativním návrhu, tak v našich analýzách, eh, jak řekl pan předseda Juncker, tak my se snažíme dělat eh, ty malé věci v malém a ty velké věci ve velkém, jak řekl pan předseda Juncker. A, ne, takže to asi je vše. Možná budete mít další konkrétní věci. A kolegové teď ještě zareagují. Tak děkuji. Já jsem tady především za generální spoditelství pro spravedlnost a spotřebitele. My jsme na tom v komisi spolupracovali a jsme velice rádi, že eh, teď o tom uvažuje parlament. Jediný úhel, který chci zdůraznit navíc k tomu, co právě říkal Martin, je asi to, že bychom samozřejmě měli zohlednit skutečnost, že nezačínáme od nuly. Občas mám dojem, že to vypadá, že se snažíme znovu objevovat Ameriku, ale máme spoustu aky, Platí to z různých pohledů. Máme obchodní modely pro obchodníky podle našeho AKY, ta pravidla tady máme. A proto se teď komise tolik zabývá tím, že chce vyjasnit, které části stávajících zpravidel oblasti ochrany spotřebitel vyjednáváme co nejvíc. Chceme, chceme schválit eh, pravidla na ochranu údajů aby to bylo opravdu vhodné pro zamýšlený účel. A chceme také zjistit, kde máme případně regulatorní mezery a kde bychom mohli posloužit trhu tím, že vydáme nějaké pokyny, zaměřené pokyny na věci, které eh, platí dnes pro ty nové modely, které se dnes objevují. A za tímto účelem teď v současné době hodnotíme fungování, ještě jednou fungování směrnice o spravedlivých komerčních praktikách, a zjišťujeme, jestli je tady příležitost pro nějaké pokyny, samozřejmě v koordinaci s dalšími útvary komise. Jde o to, jak ty směrnice fungují, jak to třeba eh, spolupůsobí se směrnici o elektrickém obchodování a s dalšími částmi AKY. A proto jsme také oznámili v rámci strategie pro digitální jednotný trh, že jsou určitě oblasti, v oblasti zejména ochrany spotřebitele, kde vidíme, že současná minimální úroveň harmonizace by mohla být překážkou a proto komise dokončuje posouzení dopadu, aby se zjistilo, jestli by to bylo opodstatněné, neboli v těchto oblastech dnes máme různé režimy v různých členských státech a chceme zjistit, jestli je to překážka pro obchod a proto, jestli je tedy potřeba předložit legislativní návrhy s cílem dál harmonizovat tyto oblasti které se nám nepodařilo harmonizovat navzdory podpory Evropského parlamentu, když jsme před lety předkládali návrh směrnice na ochranu spotřebitele. Myslíme si, že tržní podmínky se změnily, žijeme v mnohem integrovanější digitální ekonomice, Některé ty věci skutečně jsou překážkou pro malé a střední podniky a je potřeba něco udělat. A v neposlední řadě komise se zavázala, že v blízké budoucnosti pozmění, udělá refit některých částí jako spotřebitelského aky, aby se také zjistilo, do jaké míry tradiční definice, které jsme využívali v legislativní práci, neboli definice podniku a spotřebitele, pořád ještě platí ve světě, kde máme ekonomiku sdílení a hranice mezi těmito dvěma pojmy začínají být velmi zamlžené. Takže je těžké poznat, kdy legislativa platí a kdy ne. A ten, kdo přijímá nějakou službu, úplně nechápe, jestli jedná se spotřebitelem anebo s obchodníkem. Takže na těch věcech začínáme a myslím si, že je také důležité, abychom si udělali čas na to, abychom to celé vyhodnotili. Než přijmeme nějaké významné legislativní kroky, to probíhá, Nechceme to zdržovat, chceme postupovat svižně. Nicméně chci vás jen ujistit, že služby komise v rámci spolupráce, která teď už probíhá několik měsíců, všechny tyto věci řeší a rozhodně vítáme vaše vklady. Děkuji. Děkuji. A já teď předám slovo dalším členům, kteří by se chtěli vyjádřit. Komise, prosím, co nejpřesněji. Já jsem Marin Grubl. Jsem tady za generální ředitelství GROW a chci jen krátce zdůraznit, že my digitální jednotný trh vidíme jako obrovskou příležitost i pro malé a střední podniky. A v této konkrétní oblasti, když se díváme na různá témata, zdá se, že zájmy spotřebitelů a malých a středních podniků se hodně zbližují, protože potřebujeme jednoznačnější pravidla, ale to platí jak pro spotřebitele, tak pro malé a střední podniky. Malé a střední podniky rozhodně budou těšit ze zjednodušování systému DPH. Zásadní jsou pro malé a střední podniky také nižší ceny za doručování balíků, ale to tež platí i pro spotřebitele. Teď probíhá veřejná konzultace, která končí na konci tohoto měsíce, pak se podíváme na výsledek a uvidíme, jak postupovat dál. Normy a interoperabilita, to je zásadní pro malé a střední podniky a v neposlední řadě je tady ta oblast veřejné zprávy, elektronická zpráva. A tento konkrétní pilíř obsahuje odkaz na chystaný návrh na digitální jednotnou bránu a to bude zásadní prvek. Navigace v jednotném trhu pak bude jednodušší jak pro občany, spotřebitele, tak pro malé podniky. Snažíme se dá dohromady stávající informace, služby, ale mnohem racionálnějším způsobem, aby nikdo už nebyl zmatený z toho, jakou se obrátit, pokud budou hledat nějaké informace o jednotném trhu, a aby také měli přímý přístup k elektronickým postupům. Takže v této věci a také u té ekonomiky sdílení uvidíte další podrobnější návrhy v kontextu strategie pro vnitřní trh, kterou komise přijme v říjnu. Děkuji. Děkuji. Stínový zpravodaj za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Já e, se nebudu vracet ke všemu jako důvěra spotřebitelům. Já Maximum z toho vytěžit pro růst, transformace ekonomiky obecně směrem k digitální ekonomice, rozvoj sdílené ekonomiky. S tím přece všichni uh, E, souhlasí s těmito velkými cíly, souhlasíme, to nebudu e, tady zmiňovat. Teď otázka. Ochrana spotřebitele. Jednoduchá otázka. Skutečně potřebujeme na to směrnici, která bude harmonizovat prodej online s tím, že zde máme již směrnici z roku 2011, která se týká e, toho prodeje na dálku. Dále komise tvrdí, že by do budoucí legislativy chtěla dát princip země prodejce, ale od Říma jedna vždy je to země spotřebitele. Takže já jsem velice překvapena, trochu mě to zneklidňuje, proč obracíte to zcela úplně na druhou stranu. A třetí otázka ochrana spotřebitele opět. Eh, tady hm, čtu směrnice na ochranu, zavádějí, směrnice o zavádějící reklamě, nekalé praktiky, směrnice o eh, eh, nespravedlivých smluvních podmínkách. Tady asi by na to člověk musel být právník, aby to chápal ale e, to asi neusnadní život spotřebitelů a malých podnikatelů, takže e, zde potom máme ještě směrnici o řešení sporu online, ale to jsou prostě často e, věci, informace, kterým tito lidé nerozumí, ani malé střední podniky ne, takže já myslím, že bylo dobré to všechno nějak spojit do jednoho předpisu, do nějakých pravidel, třeba smluvní podmínky a tak dále, aby to bylo všechno na jednom místě. Potom geoblocking, no tady všichni pořád zmiňují eh, tento problém, že třeba s tím skoncovat, ale zde jsou dva typy. Za prvé nezdůvodněný geoblocking, to je třeba samozřejmě eliminovat nekalé praktiky, no, dohody mezi producenty obsahu, ale potom máme oprávněný geoblocking, oprávněný eh, kvůli vertikálním distribučním eh, dohodám třeba na daném území. A když třeba takový zpěvák nebo nějaký text je zveřejněn ve francouzštině v mé zemi, ve Francii, a mm, potom je možné, aby mm, třeba e, ten text e, e, té písně třeba byl tedy zajímavý pro třeba Finsko a podobně, pro nějakého jiného autora, ale tam eh, jaksi eh, je to oprávně tento geoblocking. Potom eh, daně, DPH, jak hm, tady s tím něco udělat, protože to je evidentní, to je třeba řešit. A pokud jde o E, autorská práva, to už nebudu opakovat, e, to přece není žádná překážka, je třeba garantovat právo na správnou odměnu nejenom autoru, ale i výkonných umělců, takže to je jasné. Děkuji. Já jsem stínová zpravodajka za EKR, takže já se do toho teď také zapojím. Já myslím, že musíme pozitivně nahlížet na potenciál e, digitálního obchodu spotřebitelé tak eh, mohou proměnit způsob obchodování a musíme také eh, odstranit překážky pro obchod. O to v podstatě jde na jednotném trhu. Máme v Evropě skvělé technologické společnosti, které stojí na čele vývoje a musíme zajistit, že podpoříme naše inovátory v tom, co děláme a naopak nebudeme oslabovat hospodářské výhody pro spotřebitele. Co se týče spotřebitelských práv, Souhlasím s předřečníkem. Už teď máme řadu stávajících nástrojů v evropské legislativě. Nesouhlasím nezbytně s tím, že to musíme všechno dát dohromady na jedno místo, ale myslím, že je potřeba zajistit, že spotřebitelé a podniky dokážou jednoznačně, se se v ní dokážou jednoznačně vyznat, je potřeba vysvětlit, jak to využívat. Myslím si, že hrozí, že bychom se pokusili třeba o Cecil nějaký velký předpis a pak se zasekneme na spoustu měsíců. A já myslím, že někdy drobné změny pomohou zaplnit mezery. A já si myslím, že musíme hodně zaměřit pozornost na to, čeho chceme dosáhnout. Potřebujeme paralelu s tradičním trhem, pokud je to vhodné, ale například, když říkáte, že na tradičním trhu když prodáte vadné zboží, tak máte právo ho vrátit. Co to znamená? Když třeba posloucháte nějakou hudbu, když posloucháte hudbu, kterou si stáhnete, to už jste spotřebovali. Takže nesmíme to příliš komplikovat, musíme to brát postupně. A já vidím, že komise překivuje. Já neočekávám, že všechny ty problémy vyřešíme přes noc. 70 nákupů z takových elektronických obchodů jsou hry a lidé nečekají, že hra bude stoprocentně dokonalá, ale očekávají, že dostanou potom nějaké záplaty, až se ta hra, dejme tomu, aktualizuje. Takže musíme zajistit, že budeme mít e, odpovídající opravné prostředky, budeme využívat stávající procesy, budeme to brát postupně. A já neočekávám, že vyřešíme úplně všechny digitální problémy okamžitě. A k geoblokování jsem ráda, že se zaměřujeme na článek 20 směrnice o službách. Musíme být opatrní, abychom zbytečně nezatěžovali provozovatele, kteří někdy mají dobré důvody pro to, proč neobchodují přes hranice. Pokud je o doručování balíků, já jsem rozhodně pro větší transparentnost cen, dodací lhůt, pomáhá to spotřebitelům, ale v některých zemích už to funguje hodně dobře a já si nenazbytně myslím, že je tady nějaká vazba mezi eh, špatnou nebo na špatnou spolehlivost. Jistě souhlasím s komisí, že zjednodušení pravidel pro DPH je naléhavá priorita pro malé a střední podniky. Pomohlo by to. Vaše kapitola 2, digitální sítě a služby. Já jsem byla při vyjednávání o balíčku o telekomunikacích s polovinou tohoto výboru a členské státy rozhodně odmítly návrh na harmonizaci zprávy spektra, já myslím, že byste víc měli mluvit o výhodách koordinace, protože koordinace důležitá je. A pokud jde o platformy, musíme být opatrní, protože stávající operátoři a provozovatelé se mohou někdy odhodlaně eh, bránit. A pokud je o platformy a ekonomiku sdílení, je jasné, že platformy narůstají, protože lidé je rádi využívají, protože mají velký přínos, mohou hodně ušetřit náklady, mohou uvolnit nevyužitý inventář, je to dobré i pro životní prostředí. Takže zajistěme, že toto budeme mít na paměti a že podpoříme spotřebitele, aniž bychom vždy nezbytně reagovali negativně na tyto nové věci. A buďme opatrní, abychom eh, nezasahovali do pravomocí členských států u pracovního práva a zdanění. I v tomto sektoru musíme zajistit, že naše legislativa bude vhodná i do budoucna, bude flexibilní. A já myslím, že u této směrnice, až se budete snažit definovat nové typy platform, platform pro elektronické obchodování a podobně, už teď je to v podstatě zastaralé, ty definice jsou zastaralé. Musíme zajistit, že naše legislativa bude eh, vhodná i do budoucna, bude flexibilní a že všechno bude konzistentní. A u těch platform prosím mějte na paměti, že mnoho evropských podniků jsou B2B a ne B2C. Takže když budeme připravovat předpisy zaměřené příliš na spotřebitele, například na povolení k využití údajů, pak mohou být evropští operátoři ve velké nevýhodě, protože pak nejsou třeba vlastníky rozhraní, spotřebitelského rozhraní. Takže musíme si být vědomi těch rozdílů mezi evropskými inovátory a ostatními. A hodně tady jde také o Jo, odpovědnost a podobně u B2B. Takže pokud například poskytujete cloud computing pro nějaký podnik, který porušil předpisy o ochraně údajů, jak vy můžete nést odpovědnost za takový podnik, který čistě jenom využívá server. A to je velká zátěž pro podniky, kdybychom tady žádali o příliš velkou geoodpovědnost. A také jsem se ptala na připomínky mimo tento sál a jedna z těch připomínek byla především od organizací eh, pro nevidomé, které se chtějí eh, postarat o to, že všechno, co děláme na digitálním jednotném trhu, bude přístupné pro osoby s postižením. Takže čím víc toho tady můžeme udělat, tím lépe. A potom chci poprosit oba zpravodaje, já bych byla ráda, kdyby ta naše legislativa byla opravdu vhodná i do budoucna, ale proto vycházela z určitých principů, pokusme se vyhnout tomu, že budeme jmenovat nějaké konkrétní podniky nebo nějaké příklady. A to prostě vychází z nějakých principů, tam nejsou konkrétní jména. Další řečník je Dita Charanzová. Sorry and sorry for being... Já se omlouvám, omlouvám se za spoždění, takže jsem se nemohla poslechnout úvod. Omlouvám se, pokud se nevyjádřím ke všemu, co bylo řečeno. ale chci se jenom stručně vyjádřit. Především si myslím, že digitální jednotný trh je a bude prioritou a budeme mít s tím plné ruce práce nejenom v tomto výboru. Jsem ráda, že už máme první pracovní dokument od paní Gepardové, i když nemohu říct, že plně souhlasím se všemi mými závěry. Co se legislativní stránky týče, já myslím, že mezi těmi akčními body komise jednu, jeden předpis pokrývá více bodů a to je směrnice o elektronickém obchodování. Jde tam o doručování balíků, geoblokování, platformy, digitální pravidla a celá řada věcí. Je možné, že budeme muset reformovat směrnici o elektronickém obchodování. Má 15 let a digitální svět dnes vypadá jinak. Já jsem velice ráda, že ve strategii je to jeden z předpisů, který se má revidovat. Ale já myslím, že může začít už teď, jako výbor můžeme uvažovat o tom, jak to revidovat a jak to zapracovat do toho, co dělá komise. Například budeme muset probrat, jestli musíme dále eh, přepracovat pravidla eh, pro původ u elektronických služeb a samozřejmě to tež musíme udělat u ostatních směrnic a předpisů a nařízení, třeba u směrnice o službách, o zavádějící reklamy, nespravedlivých praktikách, univerzálních službách a podobně. Musíme předložit konkrétní návrhy. Nemá smysl, aby tam byly jenom obecné principy a obecné podněty, které všichni můžeme podpořit, ale jak víme, jde hlavně o ty detaily, Chci tedy zdůraznit jednu věc mezi mnoha, které jsou důležité pro naši skupinu, a totiž kybernetickou bezpečnost. Je úplně jedno, jestli se dohodneme na kybernetické bezpečnosti na evropské úrovni. Každý den dochází k útokům, takže jde hlavně pomoc, o pomoc pro podniky a jednotlivce v boji proti těmto útokům. Potřebujeme, aby evropské podniky, zvlášť malé a střední podniky, stály na čele v tomto sektoru. Když si vezmu jako příklad Českou republiku, my se například vedeme dobře v boji proti virům, ale nesmíme zaostávat, protože ty hrozby se mění. Tolik tady mé stručné připomínky a omlouvám se, pokud jsem eh, se nevyjádřila k tomu, co říkali ostatní. Okay, uh, Dennis de Jong is the... Dennis de Jong je uh, s tím zpravodaji za GUE, eh, potom to máme stínové zpravodaje za FDD a zelené a potom další řečníky. Tak. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já musím říci, že tady jsme zaslechli diskuzi o e, řadě zajímavých témat, které nelze podceňovat. Za prvé ochrana spotřebitele. Já si myslím, že to musí být předpokladem vůbec pro eh, řádný digitální funkční digitální trh, protože spotřebitel v podstatě, který může používat služby a mm, tedy, mm, tedy mm, všichni, kteří jsou součástí vlastně toho trhu, tak musí mít takovou záruku, že může vstupovat na tento trh a musí být tam chráněn. A já eh, si myslím, že bychom se měli také zaměřit na to vnímání této záruky, protože třeba můžeme dát k dispozici nejlepší možné nástroje, ale pokud nejsou tak vnímány, nejsou, lidé o nich nevědí třeba, no tak tím pádem ta důvěra tam nebude a veškerá naše práce bude marná. Hodně se mi líbil přístup komise, když komise hovoří o spotřebitelích a malých eh, a středně velkých podnicích a dává je na stejnou úroveň, což je další klíčové zájmy. Jsou, jejich zájmy jsou společné a tudíž aktivity směrem k harmonizaci DPH třeba, nebo tedy otázky zdanění. To je další eh, důležitý nástroj, jak eh, motivovat tento sektor. Ještě dovolte jeden bod týkající se geoblockingu. Jsem přesvědčen, že skutečně mm, tady jsou omezené ty případy, kdy eh, je třeba mm, použít mm, podobnou věc. Já jako uživatel jednotného trhu, tedy digitálního trhu, tak já si nedovedu ani představit podobnou situaci, kdy fyzické hranice svým způsobem by měly se přenést jako a stát se hranicemi digitálními. My jsme přece zvyklí fyzicky cestovat bez hranic a No, takže i bychom měli být eh, schopni, a už jsme vlastně zvyklí i komunikovat bez hranic. Tudíž já si to představuji jako evropský svět, kde neexistují žádné hranice, ani z, pokl- z pohledu digitálního trhu. A jak i eh, řekl minule pan, pan předseda, paní předsedkyně, my bychom měli mít normy, které eh, i jak si obstojí do budoucna a které budou i reagovat na ty situace, které dnes si ani nedovedeme představit. Děkuji. Um, Děkuji. Nejdříve bych ráda poděkovala komisi za úvodní slovo a za vysvětlení nebo od odpovězení, zodpovězení dostavadních otázek. Já se vrátím ke geoblockingu. Na jednu stranu říkáte, že do poloviny příštího roku, jestli jsem to správně pochopila, přijdete s konkrétním návrhem ke geoblockingu jako komise pro mě je tady otázka, jestli to vůbec stačí časově, protože eh, geoblocking budeme řešit v rámci autorského práva a tam by eh, měl návrh přijít do konce roku. A v některých sektorech, jak už Gettinger říkal několikrát, je tady nezbytnost vnímat geoblocking jako eh, vynucovací nástroj pro ochranu autorských práv, jako sport, audiovizuální služby a tak dále. Takže eh, je třeba určitě postupovat eh, s určitou eh, opatrností. Jsou určité struktury financování trhu a obchodu, které prostě nemůžeme snadno nahradit, až odpadne geoglopping. Takže tak, kdybych chtěl nějaké blížší informace od vás. Potom je důležité zaměřit se na to, kde je neoprávněný geoblocking, kde se zatím etabloval. A potom je, eh, jsou tady paralely mezi eh, online a offline eh, trhem. I v offline trhu jsou exkluzivní struktury. Vracím se k tomu, co říkal kolega Zelo. Ano, samozřejmě, já si můžu cestovat kam chci, ale nabídky v obchodech v Itálii, ve Španělsku, v Německu se liší. A stejně tak služby, které jsou nabízené online v jednotlivých zemích, se liší. Takže je důležité, abychom nevolili dítě i s vaničkou. I když se tady v Bruselu obchodně eh, soukromně, tak eh, samozřejmě využíváte eh, zlepšenou portabilitu, přenositelnost služeb. A zejména pamatujme na kreativní průmysl, audiovizuální sektor. Neměli bychom je zatěžovat příliš, aby je to příliš neoslabilo, ale je třeba mít na paměti, že máme velkou diverzitu na tomto trhu, na tomto eh, sektoru a v tomto sektoru a já se na to nedívám jenom eh, z hlediska kulturního výboru, jako stínová zpravodajka pro kulturní eh, záležitosti, ale i z hlediska spotřebitelského Ehm, chci zachovat rozmanitost pro spotřebitele, ale proto také musíme eh, umožňovat eh, eh, zachování těch struktur na trhu, které umožňují rozmanitost a nejenom mainstreamové produkty. A potom platformy. Už předem je určeno, jaké produkty mohu dostat tím, že mám jednotlivé odlišné platformy. U telekomunikačního balíčku to bylo vidět. Máme stále silnější eh, se skupení eh, velkých koncernů, eh, která mají obsah, infrastrukturu, přístupové služby a mají tak trochu roli těch ochránců, obránců nebo strážníků. Takže musíme dát pozor na to, aby malé a střední podniky eh, také dostaly eh, co nejotevřenější příležitost eh, konkurovat na tom otevřeném digitálním trhu v Evropské unii. Potom poslední věc, a sice ochrana spotřebitele. V posledním legislativním období jsme se intenzivně v rámci této směrnice zabývali tím, jak postupovat dále. Myslím si, že pro spotřebitele je důležité, abychom se zabývali nejenom Eh, tedy směrnicí, ale eh, musím požádat, abyste už to ukončila. Takže na jednu stranu je tady směrnice nebo nařízení. Já si myslím, že to nařízení je tady v tomto ohledu lepší, protože tady eh, si potom člověk na digitální trhu může být jako spotřebitel jistější. Tady je třeba možná ještě něco udělat. Dobrá. Tak ještě tři minuty, protože chceme eh, dát komisi sedm minut. Takže tři řečníci, Dan, Olga a eh, Roza, eh, dostávají po minutě. Pokud budete hovořit déle než minutu, tak, tak Roza to bude mít míň. Dobře, já to zkusím velmi stručně. Vrátím se k geoglobockingu, ale ne ke kriketu. Zareaguji na to, co zde říkala zpravodajka EPP nebo zpravodaj EPP eh, e eh, o francouzském obsahu ve, šva, ve Švédsku. Co když, si, eh, co když se francouz přes, přesune do Švédska a bude si to chtít kupovat tam, tak bude fakticky mu nepřístupněn jeho vlastní kulturní obsah. Prostě akorát stěžujete lidem stěhování, protože ztrat, ztratí svoji kulturu. Mě by opravdu zajímalo, co si komise myslí, že je ospravedlněný a neospravedlněný geoblocking. A co, jak špatně teď digitální jednotný trh funguje? Protože mně se zdá, že chceme eh, ho stimulovat. Komise, a bohužel mám ten dojem, že tento výbor také říká, my chceme eh, vlastně eh, zabetonovat změny ve stávajícím systému. A já si myslím, že to je velice negativní přístup i na tomto výboru a doufám, že komise se tímto směrem nedívá. Tak buďme pozitivní, tak Olgo. Jedna, minuta mi bude stačit. Eh, moc děkuji. Předsedkyně zmínila eh, přístupnost eh, osobám se zdravotním postižením. Myslím, že je to velmi důležité téma my velice často mluvíme o adaptaci eh, digitálních dovedností a znalostí takže můj dotaz je jak skutečně zajistíme aby velké skupiny občanů nezůstaly eh, opomenuty protože nejde pouze o osoby se zdravotním postižením ale o, také o stárnoucí populaci eh, a myslím si že mm, tedy jde o přístupnost a o ty, o ty bariéry abychom nevytvářeli nejenom v přístupnosti k technologiím ale i o to aby se ty technologie technologie víceméně přizpůsobovaly uživatelům, než aby se staly vlastně nedostupnými, protože si s nimi uživatelé prostě neporadí. Děkuji. Rosa? Děkuji. Tentokrát polsky. Za prvé je dobře, že ten dokument máme a že budeme mít eh, strukturované pojednání eh, a budeme strukturovaně pracovat společně s IT. Doufám, že to půjde hladce. Za druhé, už teď je vidět, že ta diskuse, eh, ty návrhy a ty pozměňovací návrhy, prostě to bude nesmírně obtížné už tady v parlamentu, protože já už tady vidím ty rozpory mezi námi už i uvnitř frakce. Ale to, co se mi eh, zdá jako naprostou prioritu, eh, jako naprostá priorita ve vašem dokumentu, no je tady spousta věcí. Jsme tedy pod velkým tlakem, aby například malé a střední podniky, eh, aby se tam upravilo DPH, nějak zharmonizovalo, abychom udělali společně zásady pro online zákazníky, pro digitální trh, protože nejlepší nám utíkají do Spojených států, ti prodejci tedy, pardon a potom eh, právo kupujícího nebo právo eh, prodávajícího. Eh, komise to posunula na právo prodávajícího. Já si myslím, že to je velice dobré řešení. A potom ještě se na vteřinu můžeme vrátit k geoblockingu. Milí Filipe, já mám ten dojem, že existuje něco jako Frankofonie, taková organizace, která opravdu chce, aby nejenom francouzi, ale i jiné, i jiné kultury měli přístup do francouzské kultury. A já tě prosím, nezes, nestěžujme jim to jakýmkoliv eh, způsobem. Myslím si tedy, že eh, debata bude velice obtížná, ale doufám, že bude eh, velmi plodná. Dobrá, děkuji. Merci, to je veškerá francouzština moje a teď to zase vrátím slovo komisi. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Tak to byla velice široká paleta otázek a vzhledem k časovému omezení a kolegové chtějí se také eh, vyjádřit k těm spotřebitelským aspektům, tak já se pokusím to říct si eh, stručně. Teď nejdřív eh, k těm postiženým. Když hm, se začalo hovořit o jednotném digitálním trhu, tak první, se kterými jsme se setkali, byli zástupci postižených. Protože jsme se opravdu chtěli starat o jejich potřeby. Teď se na radě jedná o směrnici o přístupnosti eh, webu. Parlament by to možná taky chtěl trošku, možná taky rád trochu zatlačil, protože na radě se tomu dává velká priorita. Každopádně u nás na našem generálním ředitelství velice, velmi věnujeme pozornost eh, přístupnosti, bereme to vážně. A říkám, první lidé, se kterými jsme se setkali po spuštění té strategie, byli právě z této oblasti. Každopádně děkujeme eh, paní předsedkyně eh, za eh, podporu k těm Prahům DPH, zejména a se snažíme to zjednodušit kvůli malým podnikům, protože jdeme začínajícím podnikům, protože je to velice důležité. Potom platformy. Abych opakoval, co už jsem říkal. Zavíráme se, zavíráme se veškerými aspekty platform, protože je velice těžké to definovat. Možná, že se nedobereme k eh, pevné definici, protože jak paní předsedkyně eh, říkala, a může se to změnit, jakmile to dáme na papír. Ale eh, velice dobře přilížíme k tomu aspektu mezipodnikovému B2B. Ovšem uvědomíme si, že to palivo na těch platformách, to oběživo, to jsou data. A my zkoumáme ty mezipodnikové vztahy a, a rozdíly ve vyjednávacích silách mezi platformami, protože eh, jsou tady velké platformy, jsou tady malé platformy a jsou velice malé podniky, které musí být na platformách, aby vůbec si mohli vydělat. A ne vždy dostanou eh, na výběr mezi tím nejlepším a z toho nejlepšího, takže se musíme tím zabývat od samého začátku. Nicméně platformy vytvářejí trhy, vytvářejí inovaci, ale zároveň lidi znepokojují. A s pokračující debatou zde uslyšíme spoustu e, stížností od e, různých etablovaných zájmů, protože lidé budou se cítit ohroženi a budou tady určité ochranné reflexy. Asi nemusím zacházet do podrobností, ale byli jsme svědky v řadě členských států e, toho, jak se projevily ty ochranné reflexy, když přicházejí ty ochranné reflexy Eh, ty nové platformy. Takže myslím si, že nás čeká bohatá a živá debata. A když už o tom hovořím, tak uvidíte, jak je to velice těžké u geoblockingu. Myslím si, že v, této, eh, v tomto sále eh, jsme vyslechli různé názory na geoblocking. Je tady samozřejmě otázka duševního vlastnictví, čili autorského práva v souvislosti s geoblockingem a potom také otázka, která se netýká duševního vlastnictví, když hovoříme například o přístupu k hotelovým stránkám, turistickým stránkám, službám, tak tam se nejedná o duševní vlastnictví a jeho ochranu. U eh, autorského práva eh, to budeme sledovat samozřejmě v rámci to, v tom a rámci autorského práva, který máme. potom audiovizuální eh, služby, tam eh, zajištění eh, přeshraničního přístupu k zakoupeným službám a zároveň respektováním těch autorských práv k jednotlivým obsahům. Ta prostě nezbytnost chránit hodnotu se tady neustále opakuje. Na druhou stranu je zřejmé, že spotřebitelé jsou frustrováni, že si nemůžou koupit něco, když si něco chtějí koupit se zahraničí. Pořád tady máme 52 eh, tedy číslo, že 52% pokusů o nákup za eh, zahraničí online eh, prostě se nedaří. Tak doufám, že za pět let to bude jinak. Když přijdeme s legislativním návrhem o geoblockingu, tak víme, že velice narazíme na různé hluboce zakořeněné zájmy tak doufám, že nám parlament podpoří. Tak doufám, že jsem odpověděl na všechno a dám eh, slovo Veronice. No, už jsme dosáhli eh, konce a vím, že někteří z nás musí odletět, takže minutu. Super quickly. There is a... Jednak je tady budoucnost i přítomnost. Nyní můžeme eh, chránit spotřebitele před geoblockingem, který není z důvodu duševního vlastnictví, takže to je jasné. Eh, tam ty restrikce jsou jasné. Naše orgány E, příslušné orgány, ale nemají nezbytné vymáhací pravomoci a e, velice brzy e, tady dostanete náš návrh. A prosím, pomožte nám, aby všechny orgány pro vymáhání práva v celé EU ve všech státech měly stejné pravomoce. A tady i my se nebudeme zabývat pouze online sale, ale i distance sale a my uznáváme, že tady je velké právní vakuum Máte pravdu, máme zde celou řadu eh, směrnic, eh, které postihují různé typy transakcí a je, bylo by možná vhodné to dát dohromady do jedné normy, ale nejprve musíme eh, my musíme ale nejprve si ujasnit, co chceme společně tam řešit, aby to bylo ku prospěchu spotřebitelů i podniků. Děkuji, to bylo jasné, takže budeme se těšit na tuto diskuzi, která bude pokračovat v září. Děkuji, děkuji všem, děkuji našim dvou zpravodajům, kteří vkládají tolik energie a práce. Děkuji všem asistentům, sekretariátům, poradcům a překladatelům a příští schůze bude 3. září v 9 hodin ráno. A přeji vám krásnou dovolenou, kterou si tak zasloužíte.